Yes. Krásný dobrý den. Eh, vítám vás všechny. Prosím pěkně, posaďte se, eh, protože bychom rádi začali. Máme mimořádně nabitou agendu hned po prázdninové přestávce. Nejprve bych rád řekl, že doufám, že vy všichni jste strávili překrásné léto. Měli jsme tedy přestávku. Doufám, že jste si ji užili, že jste si odpočinuli a že jste připraveni, abychom mohli znovu začít od, hned od začátku a vrhnout se do této mimořádně nabité agendy. Máme skutečně mnoho co dělat dnes a zítra. Vyslechneme si dnes předsednictví, představení finského předsednictví a poté také vyjasňování kompetencí našeho výboru LIBE a Dokonce budeme hlasovat zítra brzy ráno v 9.00. Takže prosím pěkně, eh, dostavte se včas a přineste si sebou hlasovací kartičky, protože budeme hlasovat hned zítra ráno. Ale pro dnešek máme po eh, tomto řádném zasedání výboru Libe mm, zasedání koordinátorů posléze, ale pojďme teď začít, abychom schválili pro pořad našeho jednání. Máte ho před sebou, před očima, takže eh, bych vám jenom rád oznámil, že došlo k určité změně v pořadu jednání. Máte to před sebou. A měli bychom schválit bod číslo jedna tedy. A, mm, uvědom, a rád bych připomněl, že došlo ke změně pořadu jednání bod 20, dohoda mezi Kanadou a Evropskou unii týkající se předávání e, od osobních údajů. Toto bylo odloženo a mm, jestli nejsou námitky, tak bychom to měli schválit. A jako vždy, rád bych vám oznámil, jak vypadá lingvistický profil tohoto zasedání. Je k dispozici každý jazyk s výjimkou lotyštiny, galštiny a maltéštiny. E, to je taková běžná situace našich schůzí a odpoledne nebude finština. Dopoledne tedy bude finština, ale odpoledne nebude. Takže to je snad jasné. A e, potom rozhodnutí koordinátorů a doporučení v souladu s e, pravidlem 214 máte také ve vašich složkách. A máme dlouhý, dlouhý seznam nominace zpravodajů. Abych neprodlužoval představování finského předsednictví, oznámí vám to na závěr našeho dopoledního zasedání. A teď tady máme finské zástupce finského předsednictví rady ten dlouhý seznam nominace zpravodajů mm, byl dán k dispozici a považ, budeme ho považovat za schválen, když budete souhlasit tedy. Ano, souhlasíte s tím, tak vám velice děkuji a než začneme, dovolte, abych si dovolil i já upozornit vás na to, že Gianni Bodarelli zemřel který eh, byl až do poslední minuty eh, pracovníkem Evropského veřejného žalobce. My jsme velice rozlítostnění a smutní, že skonal. Měli jsme ho tady několikrát. On se zaobíral eh, převáděním osobních údajů. Byl nám skutečně velice blízký. A právě jsme se dozvěděli o letní přestávce, že zemřel, byl vážně nemocen, takže navrhuji, abychom skutečně vzdali čest jeho vzpomínce. Měli jsme bod v pořadu jednání týkající se eh, tohoto eh, ombudsmana, ale myslím si, že bychom mu teď měli věnovat minutu ticha, takže vás žádám, abyste povstali. Thank you for that. Surely we'll be conveying a message of... A my zašleme mm, konzolenci jeho rodině a samozřejmě také agentuře, které sloužil a sice Evropskému ochránci osobních údajů. A teď pojďme začít, pojďme se pustit do prvního bodu, kterému budeme věnovat příští mm, eh, chvilky. Bude nám představena agenda finského předsednictví a sice paní Aďou Maní Henriksonovou, ministrní spravedlnosti a paní mm, Marijou Ohysalo, která je ministriní eh, pro vnitřní záležitosti. A nejprve se dovíme něco o jejich programu pro jejich eh, semestr, čili půl rok jejich předsednictví. A potom bude následovat první kolo otázek. Nejprve dostanou slovo koordinátoři, každý z nich dvě minuty a Potom se budeme snažit zanechat prostor také pro zbytek členů, aby se mohli vyjádřit, ale každý z nich bude mít maximálně minutu a půl, tak abychom se podařilo, aby se nám podařilo zvládnout tento bod za hodinu a půl. Je to nesmírně důležité, protože během celého zasedání našeho výboru Libe musíme prosím pěkně dodržovat timing, protože nás čeká celá řada pře bodů a máme tady Eh, eh, předsedy nebo ředitele jednotlivých agentur. Každý z nich nám bude prezentovat jejich respektivní organizaci, budou to většinou výkonní ředitele, takže prosím pěkně, dodržujme přesně timing. Dovolte, abych srdečně mezi námi přivítal jak paní Henrikson, tak paní Ohysalo Každá z nich dostane nejprve 15 minut, takže první půl hodina bude věnována jejich prezentací a potom dostanou slovo koordinátoři. Takže vítejte na našem výboru. Máme vysoká očekávání mm, vůči finského předsednictví, nejenom poprvé, protože předsednictví Evropské unie máte v předsedání máte již zkušenosti. Měli, máme za sebou vynikající neformální zasedání rady v červenci v Helsinkách. Děkujeme vám za vynikající organizaci a za vaši pohostinnost a teď máme příležitost, abyste si vyměnili názory s členy našeho výboru, takže prosím pěkně, nejprve má slovo paní Henriksen, ministrině spravedlnosti. Děkuji vám mnohokrát, vážený pane předsedo Lopezi Aguilar, vážení členové výboru Libe, dámy a pánové. Eh, je pro mě velikou ctí být mezi vámi. A je také pro mne radostí vidíte každého z vás, každého člena výboru. Eh, je mi skutečně ctí, že vám mohu představit naše priority eh, na Radě Evropské unie věnované spravedlnosti. Výbor Libe má klíčovou pozici zejména pro náš eh, program předsednictví. V květnu jasně podpořili evropští občané evropskou kooperaci. Nejvyšší volební účast v evropských volbách za posledních 20 let poskytlo silný mandát Evropskému parlamentu, aby konal, aby rozhodoval v jejich jménu a také v, pro blaho evropských občanů. Eh, tato zvýšená volební účast je nesmírně důležitá pro demokratickou legitimitu Evropské unie. Dovolte, abych poblahopřála vám všem za váš úspěch v tím, že jste vám podařilo zaktivovat voliče ve vašich respektivních zemích. Slogan našeho předsednictví je Udržitelná Evropa, udržitelná budoucnost. Věřím, že Evropská unie může a musí přinášet výsledky, ale může toto učinit pouze proto, že Evropská unie je společenstvím hodnot. První prioritou finského předsednictví, a to bych ráda zdůraznila, je náš závazek pro to, abychom učinili všechno to, co je v našich silách pro posílení našich společných evropských hodnot. Vláda práva je pojivo, které drží Unii pospolu a ovlivňuje každý aspekt její práce, počínaje základními právy až k výborně fungujícímu jednotnému trhu. Porušování vlády práva podkopává důvěru občanů a společností, co se týče jejich práv a oslabuje jejich důvěru v evropský systém. To jsou důvody, proč chce Finsko posílit existující vládu práva v Evropské unii v souvislosti s nástroji, které k tomu má k dispozici. Eh, Finsko vítá nedávné sdělení komise týkající se posílení vlády práva a vytvářející nový roční mm, mechanismus zpráv. Jsme zavázáni těmto zvýšeným cílům, které jsou definovány ve příslušném sdělení. Evropský parlament a zejména výbor Libe významnou měrou přispěli k evropskému závazku pro vládu práva v četných slyšeních a usneseních, rezolucích Evropského parlamentu, které nás pohnuly k efektivnější vládě práva prostřednictvím příslušných nástrojů. A proto jsem se rozhodla, že tato zásada vlády práva bude na programu neformálního zasedání ministrů spravedlnosti v červenci efektivita, nezávislost a kvalita jednotlivých národních systémů spravedlnosti jsou klíčenými a klíčovými aspekty v této vládě práva. Implementace těchto zásad bude mít rovněž veliký dopad na spolupráci jak v evropské oblasti spravedlnosti, eh, která se zakládá na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře. Finsko je přesvědčeno, že že Evropská unie hraje zcela zásadní roli e, právě v aplikaci příslušných právních nástrojů. Finské předsednictví bude pokračovat ve vyjednáváních pro vytvoření e, silnějšího propojení fondů Evropské unie e, za respektování vlády práva. Také Eh, příslušný fond pro práva a hodnoty je velice významným finančním nástrojem, který podporuje organizace občanské společnosti a rozvíjí eh, kulturu Evropské vlády práva. Drazí členové, aktivace článku 7 patří eh, k těmto nástrojům. Tento článek byl aktivován, protože to bylo nezbytné. Finsko bude pokračovat v běžících postupech. Rada obecných záležitostí, který předsedá ministr Tupu Rajnen, již obdržel eh, zmapování současné situace týkající se Polska a budeme mít také první slyšení s Maďarskem v září. Základní práva, demokracie a vláda práva jdou spolu ruku v ruce prosinci tomu bude 10 let od té doby, co se stala Evropská umluva základních práv eh, právně závazná. Tato umluva je významným výrazem společných hodnot. Je třeba ji efektivně implementovat tak, aby evropští občané mohli skutečně plně požívat svá práva. Je třeba, aby se pokračovalo rovněž v práci týkající se přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě lidských práv. Je třeba, abychom intenzivnili naše úsilí pro to, aby všichni měli stejné příležitosti a aby se bojovalo proti diskriminaci. Já velice vás vítám závazek příštího předsedu komise týkající se nové legislativy v Evropské krocích proti diskriminaci. Finské předsednictví udělá vše, aby mohlo vytvořit cestičku pro konečný výsledek na tomto poli. Tato vláda práva je podkopávána rovněž korupcí. Korupce pokračuje a je velkou výzvou pro vývoj celé Evropské unie a dotýká se všech členských států. Korupce eh, znamená ohrožení bezpečnosti a stejně tak zabraňuje ekonomickému růstu. A z těchto důvodů si přeji, aby Rada vedla vážnou diskusi, jak zintenzivnit evropskou spolupráci pro potírání korupce. Dámy a pánové, naše společné hodnoty a jejich základna je nezbytná pro veškeré úsilí také v oblasti bezpečnosti zcela jasný přístup pro zabezpečení bezpečnosti je další prioritou finského předsednictví, o kterých s vámi chci diskutovat. Vnitřní bezpečnost je produktem celého řetězce akcí a aktérů. Tento řetězec musí fungovat, jinak naše úsilí pro potírání přeshraniční kriminality, stejně tak, jako je například převaděčství, rozhodně neuspějeme. A my musíme mít úspěch. My musíme zastavit toto převaděčství osob. Dobře fungující evropská Spolupráce v oblasti spravedlnosti je nezbytná, protože bezpečnost vyžaduje skutečně efektivní řetězec v této oblasti. Na úrovni Evropské unie tady máme Eurojust a také budoucí Evropskou kancelář veřejného žalobce. Finsko tím parlamentem, aby byl jmenován eh, evropský veřejný žalobce již na podzim na základě vzájemné dohody. To je nesmírně důležité, aby k tomu došlo co nejrychleji. Eh, zabraňování kriminalitě, prevence kriminality musí být naší primární úlohou, ale když dojde k trestným činům, musíme se také soustředit na oběti. Během finského předsednictví bych velice ráda s vámi diskutovala jako s kolegy Evropské unie. Zda můžeme třeba ještě více dělat něco společně pro posílení pomoci obětem. Finské předsednictví chce rovněž pokračovat v přípravě přistoupení Evropské unie k Istanbulské úmluvě. A Rádi bychom povzbudili ty členské státy, které ještě neratifikovaly tuto umluvu, aby to neprodleně učinili. Co se týče ne ukončených legislativních záležitostí Rada již schválila postoj týkající se návrhu komise o elektronické evidenci, o elektronickém nahrávání kriminálních záležitostí a nyní očekáváme postoj Evropského parlamentu. Je jasné, že digitální revoluce také mění způsoby kriminality a jejich vyšetřování. Potřebujeme zlepšit přístup k těmto elektronickým údajům a zároveň je velice důležité zabezpečit vysokou úroveň ochrany údajů a respektování základních lidských práv. Na závěr bych ještě jednou se vrátila k evropské demokracii. Evropský parlament stál v čele úsilí jako advokát zásad transparentnosti a dobrého vládnutí a řízení v evropském rozhodování eh, více transparentní rozhodování může Evropskou unii přivést blíže občanům. Finské předsednictví bude rozvíjet transparentnost týkající se legislativních eh, prací na radě a bude otevřeno eh, veřejných strategických diskusích na radě. Rovněž budeme zveřejňovat informace o všech zasedáních finských ministrů a eh, finského stálého zastoupení a jejich setkávání s lobbyisty. Eh, velice vám děkuji za tuto příležitost a velice se těším na naši úzkou spolupráci během finského předsednictví i po něm a velice ráda odpovím jakoukoliv z vašich otázek. Děkuji vám. Děkuji, paní ministrině, za most interest and make it so fine in time. Now it's your turn, Minister of Interior. Nyní má slovo paní Oysalo, paní ministrině vnitra na 15 minut. Děkuji, pane předsedo. Eh, bylo mi ctí, že jsem se s vámi mohla sejít již v Helsinkách. Ehm, vážení poslanci, děkuji, že jste přišli. Je mi ctí, že tady mohu být a že vás mohu informovat o prioritách našeho předsednictví. Výzvy a fenomény, které souvisí s vnitřní bezpečností, jsou eh, různorodá a překračují hranice. Musíme mm, čelit klimatické krize, vojenským hrozbám, přírodním katastrofám, nedostatku energetických a vodních zdrojů. Další výzvy je růst, jsou růst populace, mobilita populace, infekční nemoci, terorismus, organizovaný zločin a hybridní hrozby. Abychom mohli reagovat na nové budoucnost, hrozby do budoucna, musíme předvídat výzvy, které vyplývají z měnícího se prostředí. Komplexní multidisciplinární přístup vnitřní bezpečnosti je konstruktivní způsob, jak řešit stále složitější eh, hrozby. Sociální dimenze bezpečnosti, včetně co nejširší integrace všech členů společnosti, a boj proti bídě, sociálnímu vyloučení a diskriminaci hrají eh, zásadní roli při prevenci mnoha bezpečnostních problémů. Respektování lidských práv a je nezbytné pro eh, splnění těchto bezpečnostních kritérií. Finské předsednictví hm, předpokládá diskusy o budoucnosti hm, bezpečnosti v EU. Eh, klíčem je posílení operační spolupráce mezi orgány eh, činným trestním řízení justice a vnitra jeho agentury. EU také sehrávají důležitou roli. Uplatňování právo bude eh, v budoucnu založeno na efektivních technologických řešeních, informačních systémech a jejich interoperabilitě. V tomto kontextu je nezbytné zajistit, aby stávající legislativa byla implementována. Finské předsednictví zdůrazňuje, že justiční spolupráce, všechny fáze eh, mm, řetězce trestní eh, spravedlnosti <clears throat> má význam pro vnitřní bezpečnosti. Eh, uplatňování nebo vynucování právo by mělo být respektováno v dalším vývoji justiční spolupráce. Schopnosti čelit hybridním hrozbám by měly být posíleny na evropské úrovni i na úrovni členských států. Práce aktérů vnitřní bezpečnosti může posílit odolnost společnosti a eh, odolnost vůči hm, různým typům snah o ovlivnění. Musíme eh, jednat ve strukturovaném a koordinovaným způsobem. Společné kroky EU jsou potřeba na posílení kybernetické bezpečnosti kritické infrastruktury. I když bylo méně mm, teroristických útoků v posledních letech, hrozba terorismu je stále, stále trvá. Finské předsednictví e, přinese diskuse o opatření členských zám na prevenci extremismu a terorismu e, bez ohledu na e, ideologie. Fenomén zahraničních bojovníků a džihadistické ideologie jako eh, se počítají jako zásadní teroristické hrozby a nejsou jediné. Teroristické, hm, hrozba terorismu ze strany extrémní pravice, to je také třeba sledovat. Prevence násilné radikalizace, boj proti terorismu se navzájem podporují. Tato opatření musí být založena na komplexním posouzení situace a mm, dat. Zaměření finského předsednictví bude posilování efektivity použitých opatření. Také se pokusíme posílit schopnost EU připravit se na nové hrozby. Dále se domníváme, že je důležité že Síťové prostředí bude dále využíváno mm, teroristy. Násilné obsahy, teroristické obsahy se hrávají roli stále větší. Um, musíme um, na to, eh, komise musí eh, přicházet s jasnou legislativou, tak, aby si všichni aktéři byli vědomi svých povinností a své odpovědnosti to cooperate with internet service providers. Eh, poskytovatele internetových eh, služeb eh, musí, jsou aktéry, s kterými je třeba spolupracovat. Teroristé a zločinci nejenom cestují letadlem, také používají jiné cesty. Musíme zkoumat možnost sběru dat PNR a na jiných způsobech cestování, kromě letů. Musíme vyšetřovat dopady rozšíření sběru PNR na přeshraniční lodní dopravu a železniční dopravu. Musíme identifikovat nové eh, vznikající hrozby, včetně příležitostí, které vyplývají z nových technologií. Také bychom měli eh, se na ně aktivně připravovat. Je důležité rozvíjet kybernetickou bezpečnost Eh, a boj proti kybernetické zločinnosti a hrozbám vyžaduje zdroje a kapacity mm, ze strany bezpečnostních a mm, orgánů a orgánů uplatňování práva. V boji proti kybernetické zločinnosti je třeba zajistit, aby elektronické důkazy byly uloženy a co nejrychle ji předány policii když se výměna informací zrychlí, tak suverenita státu musí být respektována, ochrana základních eh, práv a dat musí být zohledněna. Umělá inteligence a automatizace eh, jsou eh, jádrem dalšího rozvoje vnitřního trhu EU. Změní provozní prostředí našich ehm, orgánů Orgány eh, činné v trestním řízení musí obsahovat mm, pokročilé nástroje v tomto sektoru. Musíme posoudit legislativu tak, aby eh, orgány uplatňování práva mohly využívat technologie pro zajištění vnitřní bezpečnosti při respektování základních lidských práv. Otázky související s ochranou informací a ochranou eh, soukromí musí být zváženy ve všech ve veškerém technologickém rozvoji. Um, posouzení rizik 5G a na novinářky na Maltě a novináře ve Slovensku. My budeme pokračovat mm, ve spolupráci, aby se vyšetřila smrt novinářky Dafne, ke které došlo před dvěma lety. Co se týče migrace, stále pokračujeme systém, který zabezpečí určitou jistotu, bezpečnost v záchraně migrantů a ve sdílení odpovědnosti členských států. Viděli jsme, že Malta, Itálie, Řecko a Španělsko, jako jsme viděli toto léto, by neměly být ponechány osamoceny a je třeba domluvit se také na mechanismu přesídlování. Co chce učinit, na co se bude soustředit finské předsednictví v této oblasti? paní Ojsalo hovořilo o permanentním eh, relokačním mechanismu ten musí být plně revidován, jak jste řekli. A také jste specifikovali ve svém programu, že ten balíček, který byl dohodnutý, se zdá být nedosažitelný a teď jsme se domluvili, jak eh, obtížné je v rámci tohoto balíčku a jeho přístupu být efektivní. Takže my čekáme, že rada záhy tedy eh, dokončí eh, svou práci na společném evropském asilovém systému, abychom dospěli k řešení na začátku našeho mandátu, abychom se neodstli ve stejné situaci, jako jsme se odstli před několika měsíci. Děkuji mnohokrát a teď paní Sipa za SAD. Děkuji mnohokrát, děkuji vám za obě vaše prezentace. Jsem velice ráda, že jste v prezentaci v oblasti bezpečnosti zmínili o tom, že nemá cenu mít nějaké právo eh, nebo zákon předpisy o legálních cestách, když eh, se to ne, nerealizuje. Eh, je třeba, abychom skutečně implementovali veškerá opatření. Vy tady hovoříte o tom na radě a budete se snažit nalézt cestu ke zlepšení situace. Také jste hovořili o sociálních aspektech týkajících se bezpečnosti a domnívám se, a to je zároveň má otázka, když hovoříte o integraci, souhlasíte s tím, že toto není pouze výzva, týkající se lidí, lidí přicházející z třetích zemí, ale že také uvnitř našich společností máme problémy s integrací v, s určitou částí našich občanů a je to, zda je to něco, o čem také hovoříte na radě. Co se týče vlády práva, jsem šťastná, že jste zdůraznili, jak důležité je dodržovat vládu práva a základní práva a jsem ráda, že jste zmínila i příslušné umluvy, které musí být dodržovány. To mě těší. Také jste se zmínila o článku 7. Mohli byste nám, prosím pěkně, poskytnout aktuální informace, jak to vypadá se článkem 7 v Maďarsku a v Polsku? Také běží diskuse a co si o tom myslíte? Zda jako reakci na to, když některé článské státy nerespektují práva a hodnoty Evropské unie občanů co si myslíte o tom, že by se jim prostě neposkytly peníze z evropských fondů. Paní Oysalo se tak také zmínil a možná rozšířené PNR, PNR tedy v dopravě. Mm, celá řada hitů byla nesprávných, čili jaký je základ, eh, jak o tom hovořit pro eventuální rozšíření systému PNR? Máte nějaké důkazy o efektivitě tohoto nástroje v potírání kriminality, zejména v boji proti terorismu a boji proti eh, pravicovému extremismu? Co je je základem eh, faktu, že tady hovoříte o rozšíření systému PNR. A poslední otázka. Hovořili jste o přístupu k posílení práva eh, ONG, mohla byste tady specifikovat, eh, jak by mělo dojít k tomuto posílení 5G a co by se mělo specificky dělat. Zároveň jsem v těchto dnech viděla, že Polsko udělalo dohodu se spojenými státy, že budou pracovat on our work and what precisely have they decided. Thank you. Budou spolupracovat v oblasti 5G, promiňte. A teď paní Intervelt. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji eh, také oběma ministriním. Velice vítáme finské předsednictví a také jeho ambice a jeho svěží pohled. Eh, vy jste zmínili celou řadu záležitostí, ale dvě, které mi specificky leží na srdce, protože jsou důležité pro naši politickou skupinu Renu. Jedna z nich je vláda práva. Jsem velice ráda, že finské předsednictví zdůrazňuje toto téma. Myslím si, že je to proto, že uznáváte, že tady máme záležitost záležitosti, které tedy jsou aktuálními e, a možná, že pohled na ně v jednotlivých národních státech je jiné a tradice a hodnoty nejsou vyjednatelné. Není od nich možno jednat a nejsou to národní specifika tyto hodnoty. Máme tady standardy, základní standardy pro vládu práva a máme pocit, že nejsou rovnoměrně a stejným způsobem aplikována v jednotlivých členských států. Samozřejmě máme dvě země, kde byl aktivován článek 7, Maďarsko a Polsko a také máme máme obavy, ale co se týče mm, eh, této situace v jiných zemí a velice vítáme postoj Evropské komise nebo sdělení komise týkající se příslušného mechanismu. Diskutovali jsme o tom s panem komisařem Timmermansem a naše skupina Renew by skutečně ráda viděla posílený návrh v rámci toho, co už schválil Evropský parlament. Čili širší záběr této otázce a Evropský parlament vypracuje zprávu z vlastní iniciativy v souladu s návrhem komise. Chci se zeptat, zda na radě budete mít vůli, abyste hovořili o společném mechanismu pro celou Evropskou unii, než aby každá instituce rozvíjela svůj vlastní mechanismus. Měli bychom mít stejný mechanismus založený na stejných standardech. A pak bych ráda věděla, zda je pravdou, že finské předsednictví chce na agendu jednání na radě dát článek 7 proti Maďarsku s, ne- s formálním pozváním také Evropského parlamentu, jak na to čekáme už mnoho měsíců. A potom, co se týče azylu a migrace. Jenom pár vteřin navíc, pane předsedo. Eh, co je třeba udělat, je, aby rada konečně konečně rozhodla o balíčku, který byl na stole již celou řadu let. A možná, že rada to nechce dělat, ale je to povinností rady, je to i povinností vůči občanům, aby došlo k rozvoji opatření v této oblasti. Měli bychom možná za, zmrazit rozpočet, dokud rada nerozhodne v této oblasti. Děkuji, děkuji Intverat a teď za zelené paní Reintke. Děkuji, pane předsedo, děkuji oběma ministriním za jejich prezentace a také bych vám ráda popřála hodně úspěchů a chci vám poblahopřát k vašemu programu. Je výborné, když tady slavíme příslušně výročí v této oblasti přesně za finského předsednictví. Je důležité, abychom reflektovali cíle eh, toho, této dohody s Tampere eh, a o tom, jak vypadá situace o 20 let později. Eh, vy jste právem poukázali na to, že bude velice důležité dospěch dohodě týkající se interní dimenze o evropském asilovém systému. Ale zdá se, že na radě eh, je ochota spolupracovat s třetími zeměmi a také spolupracovat na readmise. Veškerá tato vnější politika v oblasti migrace by měla být založena na vládě práva a také zásadních právech občanů Evropské unie. A to by mělo prostupovat veškeré oblasti. Když se podíváme na Libii, tak tady míme, máme tady příklad, kde jsou migranti vystaveni zneužívání a e, Evropská Evropská unie vidí, že eh, libijské stráže vrací lodě za strašné situace. Také vidíme jiné třetí země, kde jsou zadržováni migranti, aniž by měli aktivní přístup k asilovému řízení a nemají, nepožívají správné ochrany. A mm, je to také tedy mm, tématem pro finské předsednictví. Možná, že by paní ministrině nás mohly informovat o tom, jakým způsobem chcete zabezpečit, že tato externí, tedy vnější spolupráce v oblasti migrace půjde ruku v ruce s dodržováním lidských práv a že ku příkladu Eh, se to bude týkat také eh, hodnocení dopadu, tak abychom věděli, jaký dopad bude mít náš postoj vůči migrantům a azylantům v rámci příslušného mechanismu přesídlování. A možná bychom mohli také hovořit o negativních podnětech pro třetí strany, to znamená nějakých postězích, když nebudou spolupracovat. A to by mělo také prostupovat všechny cíle naší politiky, které máme ve spolupráci s třetími zeměmi. Moje poslední otázka se týká toho, e, tedy těší nás návrh o legálních cestách a Eh, také eh, bychom rádi věděli, eh, zda by mohlo být posílena ochrana migrantů v této oblasti. Děkuji. Mm, seznam žádostí členů je skutečně dlouhý, takže koordinatoři, prosím pěkně dodržujte tě, ty dvě minuty. Teď dostane slovo jde koordinátorka paní Tardino. Pan Tardino, pardon. Uh, Chair Minister is uh, and Paní, eh, já, paní ministr Oselo, já eh, zastupuji paní Lauru. Myslím, že eh, skutečně děláte dobrou politiku pro Finsko. Mám několik otázek k jednotlivým politikám. Jednak právní stát, samozřejmě pokud existují pravidla, všichni je musí respektovat v současnosti, současně ale vidíme dvojí standardy, kdy se, když co se týče uh, následných akcí. Všichni jsou zodpovědní za své externí hranice, všichni jsou zodpovědní za legální migraci, ale vidíme organizace, uh, i pan komisař Avramopoulos, kteří podpořili ve svých projevech eh, porušování těchto nařízení. Takže současně vidíme, že máme problémy s právním státem. Na druhé straně spousta lidí v EU říkají, ne, je to úplně v pořádku porušovat některé zákony, jako e, nařízení mm, o a pak e, tady nový migrační, migrační dohoda, migrační kontrakt. Většina zemí slíbilo nalézt řešení, neudělali to nic zatím. Vidíte riziko, že pokud bude příliš velký tlak na toto řešení, tak co to, co navrhla komise jako společná migrační politika? a členské státy už nejsou zodpovědné za externí hranice, tak je příliš to rizikové pro stabilitu v EU a příliš je to rizikové pro ně, které členské státy, aby nenásledovaly Brexit. Co si myslíte o Maďarsku, pokud mluvíme o článku 7? Eh, současně ale eh, Maďarsko investovalo miliardu euro do mm, vnější hranice a bylo to dobré. Podporujete tuto politiku i v Itálii, Řecku a dalších zemích? Takže toto byl pan Madison, e, ne kolega Annalise Tajdino za e, skupinu ID, pan Prokačiny. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval finským ministriním za dnešní eh, prezentace. Nejdříve taková obecná konstatace. Zjišťuji, že to, jak se zachází s migrační otázkou, nepatří k vašim čtyřem hlavním prioritám. Čtyřem prioritám finského předsednictví. Pro mne je to znepokojivé, neboť eh, přístup k migraci je i nad toto fórum, myslím, tématem, kterým se obyvatelé zabývají asi nejvíce, nejvíce je zajímá. A z toho vyplývá i má první otázka. E, ta předběžná relokace, byste tady odkázala na ten nový mechanismus, který máte ve vašem programu. Já bych poprosil o nějaké detailnější rozlišování prosím, nějaká relokace, co přesně tím myslíte? Mělo by to být pravděpodobně na co možná nejkratší dobu, pouze taková dočasné přesunutí. Já osobně si ale myslím, že jisté skupiny osob prostě do Evropy nepatří. Kdo tedy má právo na mezinárodní ochranu? My jsme toho názoru, že výběr těch, kteří to právo mají, by měl probíhat v zemi původu a ne až u nás v Evropě, v cílových zemích. Neboť právě toto pak vedlo k veškerým tím selháním a pochybám, které zažíváme všichni již několik let. Další otázka, zcela jednoduchá, týká se právního státu. Všichni se jistě shodneme na tom, že právní stát musí být chráněn před korupcí a útoky na média a jejich svobodu. V tom se jistě shodneme všichni, ale kdy to začíná být nebezpečné? Nebezpečné to začíná být, když zásada právního státu je používána jakožto politický dialektický nástroj. A tady se otevírá skutečná propast pak mezi obyvateli a vládou. Na zaguje paní Cornelia Enz děkuji mnohokrát. Také naše frakce přeje finskému předsednictví rady e, mnoho úspěchů. V jejich práci mám takové dva tematické komplexy. Za prvé opět e, ještě se vracím k otázce zásad právního státu. Hovoříme tady krásně o hodnotách EU, jsme na to hrdí, ale zároveň vůbec nedodržujeme. Stejně tak jako Polsko, Rumunsko, také Maďarsko má problémy. A mohli bychom se vlastně podívat do každé jednotlivé země, nalezeme tam celou řadu problémů. Porušování právního státu narůstá, proto se ptám, eh, ty nástroje, které máte, paní Henriksson, k dispozici pro dodržování právního státu, jaké nástroje chcete eh, rozvíjet eh, více? Co se má konkrétně stát s těmi velkými hříšníky v EU, kteří tedy použijí, porušují právní stát uvnitř EU? Tedy řekněte mi jasné a konkrétní opatření, která hodláte zavést. A druhá otázka se přirozeně týká migrace a tu směřuji na paní Ohisalo. Hovořila jste velmi o vnitřní bezpečnosti. Já jsem najednou z toho měla pocit, že tady v Evropě žiju v nějakém bunkru, nevím, a možná to tady není, možná s výjimkou mé kanceláře, která je na, ne, ne, ne na příliš dobrém místě, ale dobrá. Eh, vy jste hovořila o migraci, já o vás bych eh, velice ráda od vás věděla jednu věc. Jak víme, situace ve Středomoří je katastrofální, mnoho lidí utonulo, ostatní tomu v podstatě přihlíží, pak nějak 15 lidí řeklo, že je ochotno nějakým způsobem přebírat eh, ty uprchlíky. Já se ptám vás, vašeho předsednictví, budete se snažit vytvořit koalici těch, kteří, kteří jsou ochotní přijímat uprchlíky ze středního zemí, tak aby mohli být zachraňováni? Budete to podporovat? Bude to nějaká, eh, bude nějaká nová evropská mise, která bude zachraňovat eh, osoby ve Středomoří? Tady bych si přála jasnou odpověď, tedy ano či ne. A pak společný azylový systém, k tomu předložil parlament návrh. My jsme v podstatě předložili návrhy ke všemu. My jsme připraveni, my to máme hotové, až dva roky čekáme na to, až se s námi začne vyjednávat. Prosím, pohnete směrem k parlamentu, tak aby se podpořila Eh, vytvoření společného asilického azylového systému, aby se začalo konečně vyjednávat o našich návrzích. Ano, to bylo kolo koordinátorů a navrhuji 6 minut na to minut, aby jim každá z ministryň mohla reagovat, aby eh, další členové se také dostali ke slovu. Takže nejprve má slovo paní ministrině Henriksson. Děkuji mnohokrát já teď budu hovořit švédsky, takže ti z vás, kteří nemoh, ne, nerozumí švédštině, navrhuji, abyste si prosím pěkně vzali sluchátka. And how much time do I have? Kolik času mám? Šest minut? Prosím, děkuji, děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Děkuji za velice dobré otázky, které jste mi položili často se týkaly právě právního státu a já jsem potěšena, že tomu tak je. Neboť právní stát je velice důležitý, je třeba, abychom spolupracovali eh, s cílem společně posílit Evropskou unii ku prospěchu našich občanů. A proto je také důležité posílit právní stát. Někteří z vás položili konkrétní otázky a přáli si na ně jasnou konkrétní odpověď. Jde o to, abychom posílili naše společné hodnoty. Zásada právního státu je prioritou, co se týče naší budoucí práce v Evropské unii. A je to nutná priorita. Je třeba, abychom se zasazovali za naše společné hodnoty, které posilují Evropskou unii a pomáhají ji dobrém fungování. Naše finské předsednictví na tomto poli chce pracovat proaktivně. Chceme nalézat a vypracovávat řešení. Pracujeme na tom, aby jsme posílili i nástroje pro ochranu právního státu v Evropě a dále je rozvíjeli. Přejeme si mít lepší a efektivnější možnosti pro to, jak chránit právní stát v členských zemích EU. A proto si Finsko přeje vytvořit nějaký pravidelný dialog v Radě pro všeobecné záležitosti o této otázce, aby bylo jednodušší sledovat, jaké jsou trendy v této oblasti. A Finsko by také rádo zavedlo nějakou pravidelnou debatu o tom, jak to vypadalo s dodržováním právního státu v posledních letech. Zpráva, kterou předložila komise, je, myslím, dobrým prostředkem pro to, jak zavést a vést takovýto dialog na radě. Co se eh, týče financování Evropské unie. To je skutečně zásadní nástroj v našem souboru nástrojů pro zajištění a ochranu právního státu. My to vnímáme také jako součást víceletého finančního rámce. Je důležité, aby o této věci vyjednávání na radě eh, pokračovala. Máme navrh eh, nařízení komise a je třeba posílit propojení. Co se týče právě dodržování zásad právního státu a financování z eh, Evropské unie. Dobře, víte, že se nejedná o sankční mechanismus, ale spíše jde o to, že tak to říkáme, že chceme zajistit, aby peníze z evropského rozpočtu byly používány řádně, aby nedocházelo k jejich zneužívání, což v podstatě platí stejně pro všechny členské státy. To je tedy několik konkrétních příkladů našich kroků, které hodláme učinit. A ráda bych ještě zdůraznila, že již máme k dispozici mnoho opatření, která můžeme využít pro to, abychom posílili právní stát. Předpokládám, že všichni znáte tato opatření. A nyní bych přešla k Polsku a k Maďarsku. Článek 7. Naším cílem musí být následující věc. Jde o to, aby Evropská unie v budoucnosti vůbec nemusela takovéto postupy používat. Měli bychom problémy řešit již mnohem dříve. Měli bychom zavést jakousi prevenci problémů v této oblasti. Nyní máme postup, článek byl spuštěn pro, proti Polsku a Maďarsku a e, samozřejmě Finsko se bude tomuto tématu věnovat v Radě pro všeobecné záležitosti. A nyní k roli parlamentu. Chápu váš pohled na věc, vaši perspektivu a Evropský parlament budeš součástí tohoto postupu. Můj kolega, ministr Tuperajnen, který bude předsedat Radě pro všeobecné záležitosti, se dohodl s vaším předsedou na konání společné schůzky a mohu pouze potvrdit, že tímto způsobem bude vyslyšen i váš hlas. Pak se hovořilo ještě o korupci. Jakým způsobem můžeme předcházet korupci? Tady potřebujeme podporu evropského veřejného žalobce. Je třeba nalézt takové řešení, které bude vhodné, protože i toto bude další nástroj pro posílení právního státu v Evropské unii obecně. Co se týče médií a svobody tisku, to je samozřejmě zcela zásadní otázka. Je jasné, že v demokracii musí být zaručena svoboda tisku. Proto chceme zajistit, aby veškerá odpovědající pravidla byla dodržována. to jsou pravidla, která jsou také zakotvena přímo v evropských smlouvách. A samozřejmě všechny členské státy musí svobodu tisku dodržovat. Finsko si přirozeně přeje také zajistit, aby veškerá pravidla, která vyplývají ze smluv, byla v členských státech dodržována. je důležité, aby byly předávány důležité informace, abychom všichni se zasazovali například o potírání fake news. A ještě otázka implementace evropské legislativy. To je samozřejmě opět zásadní tematický blok. To, co jsme zde společně vypracovali, musí být také správně implementováno a budeme o tom hovořit i na radě je důležité, abychom použili veškeré nástroje, které máme k dispozici v této věci. Tolik z mé strany, pane předsedo. Děkuji, děkuji mnohokrát. A nyní paní Ohisalo, ano, děkuji. Děkuji všem poslancům za důležité otázky, které mi položili paní, také za otázku paní Enz a Mokasí, kteří hovořili o Evropském Eh, azylovém systému, o revizi azylového práva, která je samozřejmě velice důležitá, pokud si přejeme mít systém, který bude fungovat lépe než systém stávající. A to se týká jak situace, kdy budeme mít nějakou, nějak normální mm, množství migrantů, tak situaci, kdy toto množství nějakým způsobem extrémně naroste. Všechny členské státy by pak dohodu měly dodržovat. Nebylo jednoduché to vyjednat, ale nyní si myslím, že se musíme soustředit na společné cíle. Proto jsme tedy zahájili tuto reformu. Členské státy nesou velkou odpovědnost, třeba aby si více důvěřovali. Finsko je toho názoru, že počátku je třeba tak trochu odstoupit od problému, abychom mohli se těm otázkám věnovat tematicky i prakticky. A to v situaci, kdy ještě stále ještě čekáme na novou komisi. To je třeba si uvědomit. Až budeme vést tyto diskuse, budeme se snažit samozřejmě řešit veškeré tyto otázky, například otázku dělby odpovědnosti. Zároveň se budeme snažit eh, v reformě pokračovat. Finsko je přirozeně ochotno pokročit co možná nejvíce s touto reformou a to je v situaci, kde máme nový parlament a budeme mít novou komisi. Přejeme si v rámci našich jednání vytvořit jakýsi základ pro práci nové budoucí komise je jasné, že musíme mít funkční a operativní systém pro záchranu na moři a pro migranty, kteří jsou na moři zachráněni. Vše se musí opírat o solidaritu. My všichni zde společně musíme jednat, společně jako Evropská unie. Tady se projevuje, jak důležité je Eh, zrevidovat eh, společné azylové postupy. Během rumunského předsednictví se hledala různá řešení pro jakási dočasná řešení pro řešení situace efektivním způsobem. V roce 2019 předsednictví navrhlo zprávu která v sobě měla nezávazné prvky, které jsou dočasné povahy a mají platit právě až do doby, kdy budeme mít společnou dohodu o společném azylovém systému, ke které se mohou přidat veškeré členské státy dobrovolným způsobem. Komise bude sehrávat roli koordinační. My na tom budeme během našeho předsednictví pokračovat a samozřejmě si přejeme, aby se do nového systému zapojilo co možná nejvíce členských států. I když máme méně případů umrtí ve Středomoří, nemůžeme akceptovat, že lidé umírají, pokud si přejí dostat se do Evropy. Je tedy třeba v naší práci pokračovat, aby jsme zabránili jednání převaděčů tak, aby nedocházelo k dalším utonulým na moři. Je třeba se zejména věnovat příčinám migrace přímo v zemích původu. Také transitní země eh, musí být zohledněny. Samozřejmě tady v první řadě máme na mysli Libii. Tady je ovšem potřeba podpora mezinárodního společenství, tak aby Líbie dokázala ochránit své hranice a zároveň mohla provádět záchranu lidských životů na moři. Finsko si tedy přeje aktivní spolupráci s veškerými zeměmi, kterých se toto týká a kteří si přejí spolupracovat na místo vytváření řešení ad hoc. Přejeme si vytvořit koordinovaný systém. Ještě k líběji. Zde bych ráda poděkovala panu poslanci Strikovi za jeho otázku. Externí partneři byli velice důležití v naší politice a Finsko chce zajištit, abychom i nadále s těmito partnery spolupracovali. Musíme intenzivnějším způsobem využít veškerých našich prostředků pro to, abychom partnerským způsobem mohli provádět integrační politiku. Je důležité stabilizovat Libii, abychom měli migrační politiku, která se bude opírat o lidská práva. Proto potřebujeme mnoho různých řešení. Je důležité, abychom zabránili tomu, aby lidé se vystavovali takovýmto vysoce nebezpečným plavbám. Potřebujeme podporu tak, aby se situace mohla stabilizovat. Podporujeme práci OSN a UNHCR v Libii. Zásadní je rovněž eh, relokace uprchlíků v evropských zemích, v zemích EU. Tady je důležité, aby se do toho zapilo co možná nejvíce členských států. Dále dobrovolné návraty z Líbie do sousedních zemí. To bychom také měli podpořovat a samozřejmě novou integraci na těch, kteří se navrátili. Během našeho předsednictví se pokusíme použít nové prostředky, například Frontex, eh, aby byl použit také pro návratovou politiku a reintegraci. Rovněž zvážíme možnost toho, že by třetí země mohly pomáhat eh, právě při provádění návratové politiky nová integrace těch, kteří se vrátili zpět, je zásadní součást návratové politiky. Je totiž třeba zajistit udržitelnost návratu. Proto je toto jednou z našich velkých priorit. Další otázky, o kterých bychom chtěli diskutovat na radě, to jsou mož- alternativy návratů. Pokud dostanu ještě trochu času, Tady děkuji paní poslankyni Sipel za její otázku. Jsem stejného názoru jako vy. Pokud hovoříme o vnitřní bezpečnosti, je důležité, abychom ty věci prováděli. Máme mnoho rozhodnutí, ale je třeba tato rozhodnutí konkrétně provádět a prosazovat. Hovořilo se například o kybernetických hrozbách, kybernetické bezpečnosti, o sítích 5G a také o vlivu, jejich vlivu na úřady trestního stíhání. Díky sítím 5G budeme mít na internetu mnohem více informací. A proto je důležité, aby ty sítě byly bezpečné a aby informace, které budou potovat sítěmi, také byly chráněny, aby byly bezpečné kybernetické hrozby a bezpečnost sítí. Diskuse o těchto dvou tématech v EU je proto vysoce velice důležitá. Zároveň ovšem musíme zvládat i strukturální výzvy sítí 5G. To jako odpověď na vaši otázku, která se týkala orgánů trestního stíhání. Sítě 5G a kybernetická bezpečnost se týkají mnoha oblastí politiky a proto je to velmi aktuální téma. Sítě 5G jsou v budoucnosti velice důležité, mají vliv také na dopravu, energetiku a proto je důležité, jak bude vypadat výsledek společných odhadů rizik. Potřebujeme společný seznam možných rizik a možností, jak je snižovat. A pokud můžu ještě velice stručně eh, říct si něco k tématu sociální koheze, vy jste to zmiňovali a ptali jste se, jak k tomu chceme přistoupit během našeho předsednictví. Na tomto bodě budeme velice aktivní. Nejde pouze o integraci osob, um, kteří přišli ze zemí mimo Evropskou unii, ale jde také o uh, lidi, osoby, občany uvnitř Evropské unie. Všichni uh, musí mít pocit, že jsou součástí Evropské unie a vše začíná vzděláváním, sociálním zabezpečením a tak dále. To je sam. Takto my chápeme tu široce pojatou integraci a takto k ní budeme přistupovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Máme tady dlouhý seznam petentů, kteří chtějí všichni přispět do diskuze. Já přečtu ten seznam a pak se pokusím vás všechny eh, zapojit do té řečnické doby. Ne pořadí, jakém to přečtu, protože se pokusím udržet rovnováhu jako předseda mezi jednotlivými politickými frakcemi. Tím, jako ten seznam přečtu, tak je ukončen. Je vás tam minimálně 30, takže prosím, o stejnou disciplínu, jakou projevily obě finské ministrině Pokuste se každý respektovat jednu minutu, jinak to nestihneme. Máme mm, tady harmonogram v 11 hodin. Bude prezentovat eh, svoji činnost eh, výkonná ředitelka Europolu, takže i když překročíme tu vyhrazenou dobu na tyto prezentace finského předsednictví, tak budeme muset opravdu spěchat, takže se pokuste prosím o, formulovat vaše otázky během jedné minuty. Mrs. Keller, Mrs. Donath, Mrs. Burek, Mrs. Reintke, Mrs. Colin Osterle, Mr. Lagodinsky, Mrs. Tardino, Mr. Bartolo, Mr. Moraes, Mr. Sarsalejos, Mrs. Wotzenberg, Mr. Magid, Mr. Simeka, Mr. Kareme, Mr. Borov, Mrs. Dalli, Mr. Papadakis, Mrs. Al Salani, and Mr. That will be the list, okay? Yeah? Mrs. Bjork, you're included. I'm sorry I didn't pronounce your name right. Paní Bjork, omlouvám se, že jsem nevyslovil vaše jméno správně. Dobře, tak já začnu. Abychom měli rovnováhu mezi jednotlivými frakcemi, ale prosím, držte se jedné minutu. Já budu používat uh, paličku, jinak to nestihneme. Pan Hitbegi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní ministrině. Já jsem z Maďarska. Gratuluji k vašim ambiciozním plánům. Uh, předsednictví. Když mluvíme o výzvách, tak já chci zdůraznit jedno z vašich, jeden z našich největších problémů, což je bezpečnost evropských občanů. Pazba e, na nelegální migraci a efektivní kontrolu hranic. Já vítám vaše priority, které obsahují ochranu bezpečnosti občanů komplexně. Paní Henriksson o tom mluvila na úvod, ale podle našeho názoru Odpověď není v komplexním managementu migrace, jak navrhujete ve vašem programu. Místo toho musíme komplexně bojovat proti nelegální migraci do EU, což e, včetně boje, pašování lidí, migrantů a mm, e, postavení se lidem, kteří vědomě nebo nevědomě pomáhají nelegálnímu pašování. A lepší ochrana hranic. A tady se vás chci zeptat vás obou ministriní. Jak předsednictví plánuje pomoci ehm, zřízení ehm, vyleďovacích platform ve třetích zemí podle závěru rady eh, z 29. července. Ehm, to znamená navracení migrantů eh, do, mm, od tam, odkud přijeli, místo toho, abych abychom je mm, přijímali v EU, což pak vede k dalšímu efektu pull faktoru. Paní Spurek, děkuji eh, oběma ministriním za jejich prezentace. Já mám dvě otázky. Jednak násilí proti ženám jako spravodajka Libe pro istambulské úmluvu. Jsem ráda, že Finsko je jeden z prvních signatářů úmluvy a rychle poté ji ratifikovalo. Trio předsednictví Rumunsko, Finsko, Chorvatsko výslovně nezmiňuje násilí proti ženám. A pro nás je zjevné, že je to upozaděno. Čekáme na mm, stanovisko Evropského soudního dvora. Politika proti boje proti násilí proti ženám nemůže být eh, odsunuta stranou. Co plánuje finské předseznictví v této věci, i když oficiální dokument se na to výslovně neodvolává. Děkuji, paní Keller. Děkuji, pane předsedo. Moje téma se týká režim azylový, společný azylový režim evropský. V roce 2016 komise prezentovala legislativní balíček, Eh, od roku 2017 eh, parlament přijal stanovisko a mandát k jednání. Týká se to eh, požadavku na azyl, azylového řízení a podmínek přijetí. Paní ministrině, finské předsednictví si přeje, přeje si tedy posunout a navrhnout harmonogram k celému azylovému balíčku. Já chci konkrétně zmínit dublinské nařízení. E, to je, máte nějaký kalendář tedy a nějakou metodu, jak postoupit dál? Paní Reinke za zelené. Děkuji. Je mi velkou ctí, že tady mohou být. Chtěla jsem se zeptat, Ehm, Istanbulská konvence, to, její přistoupení, to je priorita. Zajdete dál, protože parlament žádá směrnici proti genderovému násilí. Budete tedy na tomto pracovat. Nová předsedkyně komise již řekla, že to podpoří a já se chci zeptat, zda také finské předsednictví. Děkuji, pane předsedo, děkuji oběma ministriním. Jistě pochopíte, že se soustředím zejména na otázky migrace Itálie. Zde se hrává důležitou roli. K této otázce padly různá vyjádření. Já se soustředím na azylový balíček. Od té doby, co byl zveřejněn, ty různé návrhy dospěly do různého stádia rozpracování. Nařízení Dublin je na radě zablokováno a vyjádřila se k tomu rada 29. 28. června, ale k čemu došlo? Ty periferní státy v podstatě byly, byly necháni stranou při řešení této otázky. A pak je zde ještě téma organizovaného zločinu, pašování lidí. A ptám se finského předsednictví, za pro vás je tento balíček prioritou. Domníváte se, že se vám podaří v této věci dopracovat oficiální postoj rady, abychom pak mohli s parlamentem vyjednávat o konkrétní řešení problému? Prosím, připravte si své otázky na jednu minutu, pan Lagodinsky z EKR. Dvě otázky, um, dvě témata. Jednak jména cestujících. Nás trošku překvapil náš dokument týkající se rozšíření působnosti eh, a co rozsudek Evropského soudního dvora, který říká, že podobné nařízení s Kanadou je porušení článku 7, 8, 21 Charty základních práv. Jak to chcete tedy rozšiřovat? To je pro nás otázka. Dále mm, druhá otázka, právní stát. My víme, z některých členských zemí padají otázky, co se týče působnosti eh, toho, co by mělo být předmětem revize. Co budete revidovat? Mm, budou to justiční systémy a jejich kvalita v členských zemích, anebo toto nebudete dělat. My bychom si to samozřejmě přáli. Druhá věc. A e, mm, co kdyby to dělali experti nikoli politizovaná komise? Paní Kolino Sterle, děkuji. Paní ministrině v rámci boje proti terorismu Ehm, já chci pozornit na rozšíření aplikace PNR také na námořní dopravu a také rychlovlaky. Hmm, tady vám byl položen písemný dotaz. Ehm, komise tehdy eh, řekla, že nepředpokládala studie proveditelnosti toto na železnici. Vy z toho máte jednu prioritu jako předsednictví. Už jste o tom mluvili s komisí a členskými státy a pokud ano, máte nějaká upřesnění k otevření jedno, příslušných jednání? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma ministrním. Děkuji vám za vaši návštěvu. Myslím si, že velmi důležité, že můžeme takto hovořit s vámi o prioritách příštích měsíců. Jsou to vše zásadní témata, která, kterým se věnuje tento výbor a jistě k tomu také patří migrace. Právě s ohledem na nepřijatelnou situaci ve Středomoří, kde uprchlíci jsou zablokováni na moři celé dny a nemohou se vlodit na kontinent. Já sám eh, jsem eh, se o tom mohl přesvědčit přímo v terénu. Nemůžeme akceptovat to, že tito lidé jsou nuceni zůstávat na moři. Je třeba vytvořit nějaké řešení. Musíme také navrhnout odpovídající bezpečnostní opatření, která pak které jsou vlastně již naplánovány v tom dublinském nařízení, které parlament přijal uděláte reformu z reformy Dublinu jednu z vašich priorit a myslíte, že se vám to podaří dotáhnout do konce? Dále, uvedli jste, že Evropský asilový systém je zablokován na radě, že si přejete tuto blokádu překonat. Tady ovšem stále panují neschody v jednotlivých konkrétních otázkách. Pokud chceme vytvořit účinný systém, musíme zajistit, solidaritu mezi jednotlivými institucemi a členskými státy. Takže trvám na tom, prosím, um, držte se jedné minuty. Paní Stola. Děkuji. Já chci pochválit um, předsednictví a k jejich angažovanosti posilování uh, společných hodnot uh, boje proti korupci. Jak bylo řečeno, Ehm, mluvilo se o médiích. Moje otázka je, jaká je, jaký je postoj předsednictví. Ehm, pluralita médií by měla souviset s právním státem. V, zem, v některých zemích není svoboda informací a pluralita médií a tam neexistuje demokracie, jako v Maďarsku. Když mluvím o Maďarsku, tak tady jsme otevřeli otázku článku 7. Můžete eh, být konkrétnější, co se týče postupu, jak a kde, jaký formát bude toho slyš- tohoto slyšení v radě? Můžete eh, nám říci, co plánujete a jak se parlament tohoto bude účastnit? O něco konkrétněji? Pan Magit. Děkuji, pane předsedo. Dvě stručné otázky. Já si cením to, že klimatické změny jsou, je prioritou eh, pro finské předsednictví, především jako příčina migrace, ale eh, podle právního rámce tady není žádná ochrana pro osoby, kteří prchají před klimatickou změnou, nespadají pod definaci uprchlíka a nemají dodatečné formy ochrany v mnoha členských zemí. Co plánujete tedy? nejenom řešit klimatické eh, nebezpečí, ale také lidi, kteří migrují a utíkají z klimatických důvodů. A eh, když vás sleduji, tak jistě všichni viděli, co dělá eh, Boris Johnson a jeho porážku v House of Commons včera. Ehm, nicméně mm, on se již chlubí svými pokroky ehm, Mm, plánuje tedy nějaký průlom nebo mluví, nebo říká absolutní nesmysly. Paní Bjork. Já budu mluvit anglicky, jenom jsem chtěla švédsky pozdravit. Já řeknu tři věci. Právní stát. Myslím, že to je eh, skvělé tedy eh, zaměření a chci pozornit na kriminalizaci nevládních organizací a solidaritu s uprchlíky. To je otázka právního státu. Pak je tady genderové násilí, pokrok v ratifikaci Istanbulské umluvy a také výzvy e, směrnici tohoto parlamentu, aby byla směrnice proti násilí na ženám a dívkám. My jsme pokročili e, a bojujeme mm, považujeme to za humanitární instrument. Přeju si, aby předsednictví v tom pokračovalo dál. Je to jenom jedna z mála bezpečných cest pro uprchlíky. Paní Jaroka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše slova. Nejenom jak zastavit nelegální migraci, ale jak Zajistit návraty. Současně, jak můžete pomoci regionům, odkud ti lidé utíkají. To je možné jenom pokud máte know-how. A v Evropě je velice málo dobré praxe, co se týče snižování bídy. V roce 2011 maďarské předsednictví eh, představilo plán pro 43 milionů chudých a teď je 120 milionů chudých Evropanů, často minority, třeba ve Vojvodině, často romského původu. Tito lidé nemají základní hygienické podmínky, čistou vodu, eh, veřejné záchodky a lázně, ani, ani potraviny. Je velmi důležité, aby finské předsednictví která v radě eh, roku 2000 byl takovým pionýrem, co se týče, eh, bylo tedy tak, tak pokrokové, co se týče romských otázek eh, v radě. Takže za to vám děkuji, takže prosím, mějte toto na paměti. Pan Moraes, děkuji. Já se budu věnovat um, asilové agentuře. Já slyším tady frustraci, co se týče migrace. Eh, paní ministrině, mohu navázat na kolegu Bartolo jako předsednictví. Vy jste zprostředkovatelem a při zablokování asilového balíčku eh, hlasování kvalifikou, ano, většinou není jenom preferované, ale je to i ve smlouvě. Takže proč předsednictví toto nevidí a blokují všechno, co navrhujete. To, co navrhnete, bude mít tedy stejnou, stejný dopad, takže vy jste mluvili o solidaritě. Uvidíme tedy stejné problémy. Za druhé, slyšíme, že je tady interní dokument ehm, komise týkající se asilu, Dublinu a SO, eh, ohledně stažení. Máte nějakou představu, jak bude vypadat ten asilový balíček? My vidíme program, problémy v Řecku, na Maltě. Eh, co se stane? Pan Smeka. Děkuji. Pan Šimečka, pardon. Já se chci um, připojit k um, vašim ambicím, co se týče právního státu. Já mám otázky k novému, k těm novým nástrojům vy jste mluvil o mm, dvou prvcích tohoto e, balíčku. Jednak byla identifikace trendů a jednak výroční roční informování o stavu právního státu v členských zemích. Ale co korekční opatření? Já vítám vaše prohlášení o potřebě e, spojit tedy ty prostředky a hodnoty, ale nebylo by to současně, nemělo by to být vnímáno jako sankce. Myslíte, že tedy je E, potřeba e, hledat nové korekční mechanismy a nové sankce? Hmm, není něco nového, kromě toho, co už teď máme, protože článek 7, jak se zdá, nefunguje. Oui, bonjour. Uh... Ano, dobré dopoledne, je velice úžasné, že tady máme paní ministrině na, za předsednickém stolu v takto důležitých zásadních silových rezortech. A musím říci, že v, v členských státech jiných je zřídka, aby tam byly ministrině na takovýchto postech. Děkuji vám. Co se tě článku 7, hodně to tady bylo zmiňováno. Vy jste potvrdili, že si potřebujete, eh, přejete dialog s parlamentem přesněji po tom, co tedy Maďarsko přijalo svůj text o parlament přijal svůj tisk a Maďarsko neměl možnost toto problém probrat s radou. Polsko je ve stejném kontextu. Je tedy důležité, eh, abychom v toto nějak pokročili. Je možné, abychom měli takovéto slyšení, bychom měli možnost prezentovat naši zprávu na radě. A pak ještě jedna otázka, nebudu zacházet do detailů ale jde o nominaci Lori komisi jakožto šéfku Evropské strany. Dnes je ta francouzská kandidátka eh, Není tady další kandidátka, která se týče finančního vyšetřování, takže jak to s tím vypadá? Děkuji, paní Dali. No, you didn't ask, so I'll write you off. Then it'll be Mr. Sarsalejos. Pan Sasalechos, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji paní ministryni přeji finskému předsednictví mnoho úspěchů. Dva body. Za prvé, co se týče prevence procesu radikalizace, pakliže finské předsednictví disponuje nějakými novými prvky či novým přístupem, který by bylo možno Eh, aplikovat pro prevenci v oblasti radikalizace. A druhý bod, který mě zajímá, to, eh, co učiní finské předsednictví v oblasti spolupráce spravedlnosti, zda vidí nějaké možnosti pro zlepšení spolupráce týkající se eh, eh, těch akumulovaných požadavků, protože se domnívám, že kooperace v oblasti spravedlnosti je zcela klíčová pro to, abychom pokročili v bezpečnosti v EU. Děkuji, paní Anselany. Děkuji, budu hovořit švédsky. Děkuji mnohokrát také panu předsedovi za udělení slova. Eh, pro mne bylo jedinou cestou do bezpečí ilegální cesta. Eh, bylo by dobré, kdyby existovalo více legálních cest pro to, aby se dostali do Evropy. Když se jedná o děti, a ženy e, staly se prostě e, objektem obchodování e, a je to největší zločin na světě, který nechává převaděče vydělávat miliony. Teď musíme spolupracovat proti obchodování s lidmi na evropské úrovni. Každý den v Evropě dochází také k domácímu násilí a proto je důležité, aby byla implementována istambulská umluva. Jak chcete zaručit, aby členské státy podepsaly? Děkuji. Pan Breyer na minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážené paní ministrině, má otázka se E, e, týká ochrany mm, soukromí e, v internetové a e-mailové komunikaci. Byla zveřejněna zpráva o ochraně před trackingem online, ale rada stále ještě nepřijala mm, pozici týkající se tohoto tématu. Zdá se, že mm, záměr rady je spíše rozmělnit tyto požadavky, než je posílit. Eh, plánuje vaše předsednictví přimět radu konečně k tomu, aby zaujala pozici k tomuto tématu? Já vím, že je to primárně v kompetenci ministrů a jiných, ale protože jste tady a reprezentujete finské předsednictví, rád bych věděl, zda o tom něco víte. Děkuji mnohokrát paní Wortenberg Kronis. Děkuji, pane předsedo, vážené paní ministrině. Já bych vás také chtěla srdečně přivítat a přeji vám vše hodně úspěchů ve vaší práci. S velkou pozorností jsem si vyslechla naš, vaše návrhy k reformě Dublinu a také co se týče praktických dopadů, ale neslyšela jsem, že by finské předsednictví něco řeklo na adresu těch zemí, Eh, které neakceptují žádné migranty. Eh, jak tady chcete postupovat? Eh, chcete navrhnout hospodářské sankce? protože vidíme, že Řecko musí nést největší zátěž a potřebuje evropskou solidaritu. Máme dojem, že tato solidarita je pouze na papíru, ale skutečná spolupráce neexistuje. A je tady pan Papadakis, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád hovořil o otázce uprchlíků na ostrově Lesbos, kde máme více než 19 tisíc uprchlíků, ale vlastně 2 tisíce a e, na jiném ostrově více než 5 tisíc a na jiných místech dochází eh, k dvojnásobnému překročení kapacity hotspotu. A jedná se o ostrovy, eh, které mm, eh, jsou v obtížích, ale i když pošlou migranty zpět, no tak je zase zaplaví. A to je skutečně neúnosná situace jak pro uprchlíky, tak pro obyvatele těchto ostrovů nyní musíme mm, vytvořit skutečně lidsky důstojné možnosti pro přijímání migrantů, ale oni musí, mít, musí také dodržovat příslušné podmínky, jak to vypadá s tím dvojstupňovým zkoumáním týkající se žádosti o azyl, protože mám pocit, že tady jsou vytunelována lidská práva. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval finskému předsednictví za jeho seriózní práci. Já jsem zpravodajem v rámci MFF pro stá- právní stát, ale teď mám otázky týkající se eh, osob s handicapem náš výbor obdržel několik žádostí od těchto osob a zdá se, že ve Finsku implementace e, směrnice o vyšetřování vedla k situaci, že osoby s postižením a jejich rodiny nehrají vůbec roli v rozhodování a v možnostech odvolání, v možnostech péče. A toto je jasné porušování eh, úmluvy OSN týkající se občanů s handicapem, s postižením, které Finsko již ratifikovala. Paní ministrině, jaká opatření chce finské předsednictví přijmout pro ochranu těchto osob s handicapem? A nyní vy ve Finsku, my ve Finsku vidíme, že se v EU zkoumá, zda toto je tedy porušování úmluvy OSN. Děkuji mnohokrát, my jsme vyčerpali seznam a nyní by každá ministrině měla dostat několik minut Eh, protože jinak mm, už tady máme spoždění a ředitelka Europolu čeká na druhý bod pořadu našeho jednání, ale chceme vám, mm, paní ministrím, děkovat za vaši disciplinu, kterou jste prokázali v, předsed, v prezentaci a teď vás moc prosím, abyste se snažili reagovat velice stručně na příspěvky členů našeho výboru. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pokusím se zodpovědět co možná nejvíce dotazů. Padlo mnoho dobrých otázek. Násilí páchané na ženách. Istanbulská umluva. Násilí na ženách i nadále je velkým problémem v Evropě, v mnoha zemích. Všichni musíme pracovat na jeho odstranění, neboť každá jednotlivá další oběť je oběť, kterou nechceme. Je třeba, abychom vyzvali země, které ještě neratifikovaly umluvu, aby tak učinili. A navíc bychom během našeho předsednictví chtěli usilovat o to, aby se i Evropská unie jako celek k umluvě připojila. Jistě víte, že Evropský parlament přijal si v této věci vyžádal i stanovisko Evropského soudního dvora. Jde o posílení práv obětí zločinů. A v rámci našeho předsednictví se budeme tomuto tématu, tedy situaci obětí, věnovat. Rádi bychom zdůraznili, že odpovídající směrnice, která e, chrání oběti zločinů, se samozřejmě také věnuje otázkám žen. Rovnoprávnost je mm, přední věc v rámci naší agendy. Jsme rádi, že budoucí předsedkyni Evropské komise Ursula von der Leyen eh, si také přeje v rámci své práce na komisi provádět téma rovnoprávnosti. To souvisí také s udržitelným ekonomickým růstem. A nyní výroční zpráva, která byla předložena. Máme k dispozici Justice Scoreboard a ten chceme také využít. I toto je prvek, který zajišťuje dodržování právního státu. nyní situace v Polsku a Maďarsku. Tady jste si vyžádali konkrétní informace o následných krocích. Rada eh, pro všeobecné záležitosti provede první slyšení pro Maďarsko, to se bude konat eh, ještě teď v září a tady bude poskytnuta Maďarsku možnost okomentovat tu iniciativu Evropského parlamentu a ministra Tuporajnen, který předsedá této radě, tomuto složení rady si vyžádá také, setká také se zástupci vašeho výboru a tak, který bude vyslyš, tak bude vyslyšen i váš názor, názor parlamentu. Co se týče Polska, zpráva komise byla probírána na radě v červnu. My jsme v červnu obdrželi důležité informace od soudu. A nyní musíme ještě vyčkat a eh, počkat na další kroky. Jedná se také o konkrétní postupy pro slyšení, která jsou naplánována. Ten postup samozřejmě musí se odvíjet strukturovaným způsobem. 16. září se bude konat slyšení s Maďarskem. K tomu, co řekla paní Björk, děkuji vám mnohokrát za vaši otázku, která se týkala zachraňování osob v nouzi. My je v EU jsme společenstvím hodnot, to bych ráda podotkla. A v takovémto společenství je žádoucí, aby chom lidem pomáhali. Co se týče diskriminace. Diskriminace Sinti a Romů a základní práva. Rovnoprávnost je v Evropské unii důležitá hodnota. E, výrazem toho je také umluva o lidských právech a my chceme takovéto základní hodnoty v EU chránit. Budeme se tedy tomuto tématu také věnovat během našeho předsednictví. Diskriminace je i nadále základní problém, který musí být řešen z dlouhodobého hlediska a komplexním způsobem. Sociálně udrženě, udržitelně můžeme fungovat pouze v případě, kdy budou mít všichni stejná práva. Dodržování lidských práv v sobě samozřejmě obsahuje eh, práva menšin. A tady bych chtěla poděkovat parlamentu za to, že se aktivně zasazuje za práva Romů. Například eh, je účast Rumunska při boji proti nepřátelským opatřením proti Romům. Paní Cofield hovořila o roli parlamentu. Návrh na radě. Co se týče role parlamentu, tady se o tom hovořilo spíše všeobecně, když jsme přebírali naše předsednictví. Členské státy se vyslovily proto, aby předsednictví na počátku prvního slyšení skontaktovalo Evropský parlament. Co se týče Evropského veřejného žalobce, tady je naším cílem, abychom nalezli řešení již na podzim. Oficiálně ještě nedošlo k žádným sdělením v tom smyslu, že by se někdo z toho stáhnul, ale je důležité, aby abychom dostali, obdrž, dostali dost podpory. A uděláme vše pro to, abychom eh, nalézali řešení. A domnívám se, že Rada parlament by mohl na této věci pracovat co možná nejdříve. Co se týče obchodování s lidmi, obchod s lidmi je zakázán. Všichni tedy musíme usilovat o to, abychom tento zákaz prováděli. Máme i odpovídající nástroje pro podporu obětí. Dále politika v oblasti dat. Tady jsme o to, abychom otevřeli na evropské úrovni debatu o tomto tématu a to platí také pro eh, e-privacy. Děkuji. Teď paní Ohyselo. Děkuji mnohokrát, kolegové. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za vaše příspěvky, otázky. Nemám moc času, tak se pokusím reagovat na některé otázky. Rozšíření PNR, je jasné, že teroristé létají nejenom letadlem, ale pohybují se i jinými dopravními prostředky a jednáli se o důležité teroristické zločiny. Bylo by důležité dostávat údaje PNR i od jiných dopravních prostředků či společností, které je spravují. Ve Finsku se zaobíráme touto záležitostí eh, a komise by mohla navrhnout eh, Eh, hodnocení technických, odborných, ekonomických i politických dopadů. K tomuto rozhodnutí nedojde v nejbližší době. Víme, že osobní data cestujících a odpovídající směrnice eh, je poměrně nová, ještě nevíme, jaký bude mít dopad. Potřebujeme také studii eh, dopadu k tomu, ale Eh, eh, v jiných dopravních prostředcích již se sbírají tyto údaje PNR a vytvoření elektronického registru by jistě pomohlo. Pak otázka o azyl, společném azylovém systému a reformě Dublinu. Mm, tady eh, se to týká zejména odpovědnosti eh, a v společném asilovém systému. To je jedna z nejobtížnějších otázek. Eh, Finsko se bude snažit podpořit reformu a mm, mm, jak si vytvořit větší důvěru mezi členskými státy na základě nejrůznějších tematických diskusí, mimo jiné. Je jasné, že případy úmrtí ve středozemním moři Mm, těmto musí být zabraňováno a jedním z řešení by bylo zabezpečit, aby lodě mohly přistát bez jakékoliv prodlevy. Eh, dokud nevyřešíme dublinské nařízení, eh, bude cílem spojit, dát dohromady co možná nejvíce států, které, které budou dobrovolně sdílet odpovědnost. Dublinské nařízení je důležitou součástí celého společného evropského asilového systému a tady chceme se pohnout ku předu. Potom, co se týče politiky readmisí, během našeho předsednictví se budeme soustředit na to, aby došlo k lepší spolupráci v oblasti readmise a abychom tady dosáhli větší podpory. To se týká mm, jak tematiky víz, tak i jiných nástrojů. Dobrovolné návraty je třeba také podpořit jakož i reintegraci eh, těch, kteří se navrátí, tak, aby oblast navracení se mohla stát také udržitelnou. Naše politika v oblasti vnitra mm, může být zlepšena a chceme do budoucna plně využít mandátu Frontexu. Poté k situaci v Řecku množství migrantů eh, přicházejících z Turecka na eh, řecké ostrovy se zvětšil a my víme, že tady došlo ke zhoršení situace. Eh, musíme mm, samozřejmě to sledovat. Evropská unie a komise podporuje operativním způsobem a finančním způsobem Řecko, ale je třeba zlepšit tuto situaci, ale proto musíme Eh, pomoci eh, lidem, kteří trpí nejvíce. teď potírání boje proti, boj proti terorismu. Během našeho předsednictví je třeba, abychom měli lepší prevenci násilného terorismu. Členské státy musí být lépe připraveny na nové trendy Eh, eh, které se projevují eh, v oblasti radikálního extremismu a musí také lépe odhadnout a hodnotit, jak efektivní jsou opatření pro boj v oblasti boje proti terorismu. Připravíme také hodnocení našeho koordinačního mechanismu. Cílem je, aby Evropská unie v dlouhodobém aspektu pomohla k lepší spolupráci členských států. Jako předsednictví chceme vést diskuse na radě a doufáme, že členské státy, jakož i někteří, budou spolupůsobit v tomto procesu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. Děkuji. Já jsem dal paní ministrině Henriksson 30 vteřin k, otázce, ke které se ještě nevyjádřila, takže jí to poskytuji. Děkuji vám mnohokrát. A kolega Sarva nás položil otázku k osobám s postižením. A samozřejmě se tady jedná o to respektovat základní práva eh, těchto osob s postižením. To je nesmírně důležité. Eh, odstraňování překážek je něco, co je obsaženo v eh, připravované úmluvě Evropské unie a i to chceme podpořit na úrovni EU ve všech našich členských států. Musíme se postarat o to, aby byla dodržena tato práva a tyto zásady. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní je čas na nás, abychom ocenili um, a mm, samozřejmě popřát hodně úspěchu předsednictví, každému rotujícímu předsednictví, to je obvyklé. Um, a také ocenili jak si, to, jak si vážíme um, vaší laskavosti, kdy jste dodrželi řečnickou dobu um, a přitom odpověděli na každou otázku vás, členů. Velmi vám děkujeme a eh, přejeme vám Eh, hodně úspěchů do finského předsednictví. Není to poprvé, co má finsko předsednictví, co zastává. Bylo to poprvé před 20 lety. Hm, finsko předsedalo Evropské unii. Tampere. Um, tehdy jsme vzdali ho, co to znamenalo. Budování oblasti prostoru svobody, eh, bezpečnosti. Bylo to díky eh, výboru Libé také. A my budeme i nadále pečlivě sledovat na každém kroku budoucí cestu a každopádně vám přejeme hodně úspěchů, hodně štěstí. Děkujeme.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

Prosím, posaďte se. Máme, to, máme mm, toho hodně na programu. Prezentace aktivit agentur justice a vnitra. Začínáme Europolem. Máme tady eh, výkonnou ředitelku paní Catherine de Boll Vítejte v Libe a máme na to vyhrazeno hodinu a 15 minut. A pak bude e, kolo otázek pro koordinátorů, takže pozor na časový rámec. Jako pak prosím tedy se stejnou disciplínou jako dopoledne, jinak to nestihneme. Takže připomínám, bude eh, tady, budou tady všechny agentury. Tady výkonný ředitel nebo předseda každé agentury, takže začínáme teď. A budeme projevovat disciplínu. Dáme slovo paní Katrin de Bol, která bude prezentovat Europol a zjištění které byly publikovány v roce 2019 o situaci v oblasti terorismu a trendech. Eh, Europol také předsedá síti devíti agentur, které pracují v oblasti Libé, zájmu tedy Libé. vyslechneme prezentaci, pak první kolo otázek Koordinátoru, Paní Debol, takže vítejte, máte slovo. A bude to 15 minut, řekněme, aby byl čas pro koordinátory a další. Děkuji, pane předsedo, děkuji, um, ehm, vážený členové výboru LIBE, děkuji za pozvánku. Je to jedna z prvních schůzí které eh, tady pořádáme. Chci prezentovat síť našich agentur a závěrů oblasti terorismu v EU. Úkolem misí Europolu je podpora členských zemí při prevenci a boji proti všem formám eh, závažné organizované zločinnosti, terorismu a kybernetické eh, zločinnosti. Nemáme hm, vynucovací pravomoci nejsme FBI, my podporujeme členské státy a jejich vyšetřování v věcech, které jsou přeshraniční. Europol je vnímán jako důvěrohodný partner pro eh, komunitu vnucování práva. Je to respektovaný orgán pro strategické bezpečnostní záležitosti, které pro, pro, připravujeme pro evropské instituce a členské státy třetí země operační podpora, kterou nabízíme členským zemím, komunitě uplatňování práva. Eh, my se tedy angažujeme s nimi eh, mm, celou řadou služeb a nástrojů. Jedno z nejdůležitějších témat je eh, takový, být takovým hubem výměny informací mezi státy v Evropské unii. A co je možné eh, tedy na evropské úrovni to definují cíle agentury. Je to, eh, máme velice eh, dobře zabezpečené databáze, což je unikátní. Propojujeme členské státy, dáváme nové náměty při vyšetřování, děláme kriminální analýzy. Od roku 2015 podporujeme většinu vyšetřování terorismu v Evropské unii, Bruselu, Paříži, Stockholmu, Barceloně, Kolíně. V mnoho případech je třeba úzké spolupráce s Eurojustem, to je orgán pro justiční spolupráci. Obě agentury spolupracují na strategických tématech společného zájmu jako e, zajišťování a, eh, aktiv poskytujeme forenzní podporu, nedostatečné na zařízení jako digitální nástroje forenzní. Pomáháme analyzovat ehm, využívání kryptoměn v přezranční zločinnosti. Také experti Europolu ehm, posíláme na různé e, e, na různé hotspoty například podporám pro malcké a slovenské orgány po zavraždění investigačního novináře Dafna Karuana a Jana Kučiaka. Europol se stal eh, důvěryhodným partnerem členských zemích. To můžeme ukázat rostoucími poptávkou po našich službách i rychlým nárůstem množství sdílených dat. V roce 2018 jsme měli více než 1,1 operačních zpráv, které jsme si vyměnili z agentury čtyřikrát více než v roce 2010. 73 případů, případů více, to je nárůst o 66 za dva roky. 1700 e, operací podporovaných, to je nárůst o 65 V roce 2018 620 protiteroristických operací máme. Centrum pro kybernetickou zločinnost, terorismu, pašování migrantů, organizovaný zločin, Eh, pro zbývající oblasti jako drogy. Pašování migrantů. Europol chce demontovat mm, ty kriminální sítě, které využívají ilegální migrace do EU. Věnujeme se sekundárním pohybu zranitelných skupin, jako jsou mladiství, kteří hrozí, že se stanou oběťmi. Um, v roce 2018 španělská policie dostala podporu od Europolu, eh, co se týče nezákonných vstupů nedopro, eh, mladistvých bez eh, doprovodu z Maroka do Španělska. Podporujeme operace boje proti kybernetické zločinnosti jako nelegální platformy na dark webu a řešení Eh, velkých kybernetických zločinů jako na kraji. Eh, mm, Centrum pro eh, kriminal, organizovanou zločinnost se zabývá drogami a případy jako na Maltě a Slovensku. Musíme udělat více v boje proti finanční zločinnosti. Ehm, vytvořili jsme pracovní skupinu, která vede k vytváření Evropského centra pro ekonomický a finanční zločin. Mám nějaké konkrétní příklady nedávných operací, které podpořil Europol v červnu 2019. Celoevropská operace proti pašování mm, lidí, tam byla tedy koordinovaná, podpořena Europolem operaci vedlo na Velká Británie, byly tam agentury z 15 členských zemí, Islandu a Švýcarska. Operační aktivity máme, my jsme kontrolovali 127 eh, tisíc jednotlivců, 65 800 vozidel a 1100 eh, eh, lokalit bylo, pro, bylo kontrolováno, 36 osob bylo zatčeno. A další. Během akčních tunů mm, bylo identifikováno 206 potenciálních obětí, 53 z nich byly mladiství. 31 případů bylo zahájeno v jednotlivých členských zemích. Další případ se týkal zdraví, z neužívání léků, um, Kvalita potravin, tam jsme, to jsme hodně šetřili s naším centrem, které se zabývá mm, paděláním zboží. Ehm, zisky ze zneužívání léků a kvality potravin, to jsou obrovské zisky, to je trend. Ehm, máme operaci MISMET, to je operace, která, kterou vede Mm, francouzská žandarmerie nacional a finské celnice s podporou Europolu, té koalice na ochranu duševního vlastnictví a vedlo to k zatčení 435 osob, zabavení 168 a 13 milionů jednotek léků, 24 eh, skupin organizovaného zločinu byly narušeny a E, bylo e, získáno 1,3 milionů eur. Také v kvalitě potravin dochází ke zneužívání nařízení společně s Interpolem. Hmm, pomáháme i operacím v této oblasti. Další příklad operace proti mafii e, je Drangeta, Polino. operace Polino v prosinci 2000 2008 to byla největší koordinovaná společná akce proti organizovanému zločinu doposud v celé Unii. Bylo to unikátní společné vyšetřování, byly to policejní síly z It- Itálie, Nizozemí, Německu, Belgii. Bylo zabaveno 4 000 kg kokainu a stovky kilogramů dalších drog. Spousta lidí zatčeno, včetně vysoce postavených mafiánů. 44 lidí um, bylo začeno v Itálii a 2 miliony euro v aktivech. Další je to, že Europol je komunitou styčných důstojníků. Máme 240 styčných důstojníků v Hágu. Jsou to lidé z 50 zemí mají eh, možnost bilaterálních interakcí nebo interakcí s Europolem. Máme eh, síť vnějších vztahů, dohod o spolupráci, téměř 40 z nich funguje a komise vyjednává dalších 8 operačních dohod s eh, dalšími zeměmi. Na podporu vyšetřování je třeba se zaměřit na prevenci. Máme online kampaně na zvyšování povědomí o zneužívání dětí, sexuálním zneužívání dětí online. Pak máme síť uh, výkupné, kdy jsme pomohli um, dvou tisícům obětem z ransomware. To je tedy přehled Europolu s ohledem na budoucnost máme vysoké ambice. V roce 2018 byla schválena strategie, která je založena na potřebách především členských zemí a chceme pracovat na bezpečné společnosti, bezpečné unii, sloužit občanům a poskytovat odpovědi obětem zločinů. Proto Europol má pět strategických cílů využijeme mm, trestní informace a budeme poskytovat operační podporu, budeme se zaměřovat na prioritní případy. E, ti nejvíce nebezpeční zločinci by neměli mít pocit klidu. Europol je platformou policejních řešení a musíme dále vyvíjet inovativní řešení pro komunitu uplatňování práva. Také chceme být dobře řízenou organizací. Toto se také odráží, no toto také odráží potřebu adekvátního udržitelného financování. A navrhovaný rozpočet na rok 2020 i i, požadavek snížit počet agentur to bude mít dopad na výsledky agentury. Budeme muset změnit priority. Předsednictví agentu, sítě agentur um, justice a vnitra, těch je devět. Frontex, EULISA, základní práva, CEPOL, EMCDD, EGI, Eurojust, EASO a Europol. Europol předsedá letos. My jsme identifikovali témata, která monitorujeme, interoperabilita systémů, informačních systémů. Chceme vám poskytnout strategii, co je možné, co mohou společně udělat evropské agentury, co jsou, jaké jsou společné problémy. To jsou věci, které diskutujeme, které budeme prezentovat a na schůzích kozy na začátku příštího roku bude se projednávat eh, whistleblowing, jak vypadá situace v jednotlivých agenturách, jak čelíme, jak řešíme inovace, jak můžeme využít grantů a mm, financovat mechanismu financování v Evropské unii. Také diverzita a inkluze je důležitá. Spolupráce Europolu s agenturami, tak máme velmi dobrou spolupráci s, s jednotlivými agenturami Frontex, EASO, společnou analytickou zprávu, Eurojustem, každodenní spolupráci s, i strategické e, tí reporting s CEPOLem děláme, budování kapacit, drogy, e, pravidelné aktualizace situace v oblasti drog. Apple, tak tam vidíme úzkou spolupráci a já se tedy těším na setkání s novými řediteli Apple. Agentura pro základní práva je velmi důležitá, pomáhá eh, školením těch, kteří um, navštěvují ty hotspoty. T-set tak to je vlajková loď, zpráva týkající se terorismu v Evropské unie bylo zveřejněno 27.6. a týká se to roku 2018. Zpráva z roku 2019 ukazuje, že počet útoků klesl v roce 2018 a nacionalistické, separistické útoky jsou stále, mají stále vyšší počet než jiné teroristické útoky. Ale co Takový nižší počet v roce 18 neznamená, že hrozba džihadistického terorismu zmizela. Naopak situace je složitější než dříve. Zmíním jenom něco. Počet dokonaných útoků klesl, ale počet zmařených džihadistických útoků zvýš, stoupl. Včetně pokusů eh, použít chemické a biologické látky což ilustruje úroveň odhodlání jednotlivců, jednotlivých buněk používat teroristické taktiky ve společnosti, kde žijí. Máme otáz, máme problém lidí, kteří trpí psychickými poruchami, kteří kopírují ty džihadisty. Pak linie mezi online a offline komunitami je stále více zastřená Máme nízký počet navrátilců, ale problém je stále um, vysoký, protože mají uh, zkušenosti z boje a um, mm, konfliktní, v konfliktních zónách. Stovky evropských občanů, včetně žen a dětí, jsou stále zadržovány v Iráku a v Sýrii v konfliktních zónách. Děti jsou v podstatě oběťmi, ale jejich expozice, indoktrinaci a výcviku eh, eh, mm, také představuje hrozbu do budoucna. Pak tady máme pravicovou extremistickou scénu, která je v rámci členských zemí EU. Počet začených je poměrně nízký, ale vidíme tady nárůst za poslední tři roky. Většina těchto extremistických skupin v EU eh, se ne Eh, odhodlala k násilí, ale vytvářejí stav nepřátelství vůči minoritám. Ale nesmíme zapomínat na oběti. To jsou skutečné oběti, skuteční lidé, kteří jsou zabiti. 13 minulý rok, tři policisté, kteří se snažili zajistit bezpečí. To byly oběti de- džihadistů. Tím bych skončila svým pří- ve svém příspěvku a ráda vám odpovím na vaše otázky, vyslechnu vaše připomínky a doporučení pro naši agenturu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní Debol, za vaše úsilí. V ním se, se snažila dodržet Eh, dobu, která vám byla vyhrazena. Jistě to není příjemné pro všechny z nás, ale chci vás upozornit, že tady máme dlouhý seznam žádostí o příspěvky hned po prvním kole otázek a odpovědí, eh, které, jak je zvykem, budou patřit koordinátorům. Takže chci poprosit koordinátory, aby dodrželi 1,5 minuty protože jinak eh, bude nemožné dát slovo všem za dodržení timingu naší dopolední schůze. Paní Mecola. Jako první děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak jsme právě slyšeli, všichni si uvědomujeme ohrožení naší bezpečnosti, které je stále vysoké. V minulém legislativním období jsme pracovali na posílení vněj, ochrany vnější hranice díky revizi příslušných předpisů o Evropské pohraniční stráži a záležitostech týkající se Frontexu ale neviděli jsme stejnou úroveň investic a alokace prostředků pro vnit, mechanizmy vnitřní bezpečnosti uvnitř Evropské unie a to je velice důležité. My se i nadále domníváme, že potřebujeme velké investice do Europolu, abychom posílili přeshraniční spolupráci uvnitř Evropské unie a zabránili praní špinových peněz, mohli bojovat proti terorismu a praní špinavých peněz. Vy už jste se zmínil o tom, že rozpočet znamená snížení možnosti nabírání pracovníků do Europolu. Mohla byste k tomu říci něco více a jaký dopad to bude mít na instituce agentury a co můžeme udělat my, abychom eh, mohli prosadit zvýšení eh, lidských zdrojů na základě zvýšeného nebezpečí. A potom eh, se, se s námi podělil o některé příklady z úrovně spolupráce mm, eh, s jinými agenturami. Co chcete dělat do budoucna? My slyšíme stále o mm, e, tomto tématu v rámci MFF, že je možné určité položky v rozpočtu přesunou tak, aby navýšili váš rozpočet. Diskutuje se o tom v agenturách, abyste měli lepší spolupráci a převody mezi nimi. Děkuji mnohokrát, paní Sipel. Much. Uh, I will start with... Děkuji mnohokrát. Začnu eh, malým okomentováním Europolu a rozpočtu jeho. Já tedy pochybuji o efektivitě toho, že se stále navyšuje rozpočet Europolu, ale zároveň si uvědomujeme, že jednotlivé vnitrostátní agentury policie a spravedlnosti nemají zdroje, které by potřebovaly. Čili jak toto může být efektivně prosazováno v práci, abychom pokročili ku předu. A taky se chce zeptat na další otázku. Máme celou řadu nových členů. Když jste se zmínila vaši spolupráci a podpoře týkající se Malto a Slovenska, eh, kde došlo eh, k usmrcení polici- eh, novinářů, jak chcete podpořit tyto země a v jakém stádiu vyšetřování se nalézáme, eh, co se týče mm, těch, kteří útočili a těch, kteří si objednali ty vraždy. Také jste, se, eh, se do, no, také jste hovořila o převaděčství a nelegálním nakládání eh, s dětmi. Mm, co se týče převaděčů, co to znamená? S kým spolupracujete? spolupracujete a jaká bude budoucnost těchto nedoprovázených nezletilých? A co se týče neregálního vstupu eh, dospělých, eh, není, to je trošku podivné. Často si lidi stěžují na nelegální migranty, ale zároveň tito nalézají práci v jednotlivých zemích. Pracujete tedy také s občanskými organizacemi, abyste zmapovali situaci. Děkuji Sophie Intervel, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji paní Debol, že mezi námi mám tři krátké otázky už to tady zaznělo eh, z úst předešlých řečníků, pokračující vyšetřování vraždy novinářů na Maltě a na Slovensku. Já bych eh, konkrétně chtěla vědět, eh, zda jste ještě plně zapojeni do toho vyšetřování a zda jste uspokojeni Eh, máte přístup ke všem nezbytným informacím v rámci vyšetřování. Potom sdílení informací osobních údajů, to je samozřejmě významná práce Europolu a my vidíme, že tady jsou současné události mm, týkající se spolehlivosti údajů. Zaznamenali jsme ten dánský případ eh, zprávu Spolkového úřadu pro kriminalitu pro zneužití PNR ale také se zaobíráme spolehlivostí jednotlivých dotyčných orgánů. Mm, jak toto má vliv, jaký dopad to má na vaši práci, protože tady máme eh, prezumce mm, eh, dodržování a sladění s příslušným předpisy a právem, ale vidíme, že dochází k jejich porušování. A teď máme tady stále ještě zlatá víza eh, těch, kteří přicházejí do Evropské unie a to jsou prostě taková zpětná vrátka pro zločince velké organizované zločinosti. Domníváte se, že zlatá víza a zlaté pasy a její a věnování se této problematice může snížit kriminalitu. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní Debol za její prezentace. Já mám také několik krátkých otázek, zejména v souvislosti s externí spoluprací. Europol se stává stále významnější organizací a my bychom rádi věděli, jakým způsobem lze kontrolovat eh, možné zneužívání osobních údajů z politických důvodů. Jak zda se tím zaobírá a jak Europol. To je specificky případ toho, že Europol stále více spolupracuje s EASO a Frontexem a dostává také možná informace týkající se azylu. A to by mohlo ohrozit žadatele o azyl, pakliže tyto údaje se vyměňují Mm, v rámci eh, také nebo s eh, příslušnými orgány z těch třetích zemí, z nichž pocházejí tito žadatelé. A potom, co se týče kooperace se, se třetími zeměmi a na úrovni Europolu, že mm, rep měníme priority mm, a to děláme ve společ, společně ve spolupráci s členskými státy, protože oni jsou našimi klienty a oni musí souhlasit s tím, o jaké, jaké investice už dělat nebudeme. E, priority se týkají inovací v oblasti IT, zaměstnávání styčných důstojníků v oblasti hotspotů a potom operativní setkávání a školení jednotlivých eh, zaměstnanců, hledání technických řešení, mm, eh, posílení boje proti drogám. To bude vyžadovat eh, dodatečné prostředky, protože s nízkým rozpočtem to bude dost obtížné a soustředíme se na vysoké cíle i v této oblasti. Tady budeme potřebovat vyšší rozpočet konkrétně ku příkladu týkající se nelegálních obsahů na internetu. Tady potřebujeme navýšení eh, personálu, jinak bude velice obtížné, abychom v této aktivitě pokračovali. Druhá otázka se týkala spoluprací mezi jednotlivými agenturami s Frontexem. Máme velice dobrý akční plán, eh, který se týká klíčových oblastí inovace, strategická analýza, kooperace, a e, vnější e, vztahy. My často spolupracujeme s Frontexem v rámci e, dopadu činností v jednotlivých prioritách. Kompetence Frontexu a Europolu je třeba rozlišovat. Europol je, Europol je a musí zůstat odpovědný za spolupráci v oblasti s kriminality a Frontex za posílení vynucování práva na hranicích. S EASO máme společné zprávy, zejména týkající se sekundárního hnutí, to je veli, sekundárních pohybů, to je velice důležité a také Spolupracujeme, to, to, spolupracujeme v této oblasti se zeměmi Šenzenu. Dále máme styčné důstojníky Eurojustu, zejména v oblasti boje proti kyberkriminalitě a spolupracujeme také na tom, abychom se podíleli společně na vypracování zpráv týkající se boje proti vážné zločinnosti a kriminalitě. Eh, je třeba spolupracovat stále více, ale pro mě je důležité, aby CEPOL Eh, prostě spolupracoval ve svých kompetencích a my jsme dodávali příslušnou expertízu. Co se týče agenturu týkající se drog, ta má eh, vypracovat zprávy a my děláme společné zprávy s nimi, co se týče úřadu veřejného žalobce, tady bychom rádi věděli, do jaké míry budeme muset dodávat analytické zprávy, mm, eh, které jsou uvedeny v rámci nařízení, až dojde k vytvoření Eh, příslušného ekonomického eh, centra nebo střediska budeme příslušnou kapacitu věnovat také spolupráci s úřadem veřejného evropského žalobce. Eh, potom tady máme strategickou spolupráci a doporučení příslušných agentur, která implementujeme a pomáhají nám se školením pro styčné se styčnými důstojníky z Europolu v jednotlivých hotspotech. Eh, s agenturami chceme zabránit duplikaci, čili zdvojení práce. Chceme spolupracovat stále více. Když máme diskuse zejména v oblasti inovací, máme úzkou spolupráci s Frontexem, se styčnými důstojníky s členskými státy a eh, definujeme, kdo bude dělat co, protože členské státy od Europolu očekávají, že budou takovým základem pro přinášení evropských řešení a my eh, prostě detektujeme vždycky, kdo je silný v jaké oblasti a snažíme se rozvíjet inovace v nejrůznějších oblastech, abychom inovativní řešení dávali k dispozici nejrůznějším orgánům, agenturám a agenturám ve, ve prosazování práva. Co se týče toho vyšetřování na Maltě a na Slovensku, Europol byl požádán, aby podpořil vyšetřovatele e, jak pro případ Malty, tak Slovenska. Důležité je, abyste pochopili, jaký je náš postoj, jaký je náš mandát. My nemáme rozhodující kompetence to přísluší policejním úřadům v dotyčných zemí. My můžeme pokryt jenom určitá pole vyšetřování a rozvíjíme akční plán s vyšetřovateli. My provozujeme analytickou práci, koordinaci forenzních zpráv a také cross-checking více věcí spadají do odpovědnosti jednotlivých národních orgánů spravedlnosti a policie jaké, eh, také se to týká spravodajských služeb a dalších činností. Někdy tady máme také jazykové záležitosti, protože my nejsme ti, kteří by rozhodovali o timingu akcích. My můžeme pouze navrhovat. Eh, byli bychom schopni sehrát významnější roli, zejména co se týče forenzních záležitostí a analytické podpory a naše spolupráce je ve světle toho, co jsem vám řekla, uspokojivá a stále pokračuje. Jsme k dispozici eh, všech policejních příslušných orgánů, ale my nemůžeme rozhodovat o tom, jak bude pokračovat vyšetřování, protože to spadá do Eh, vnitrostátní kompetence. Ochrana osobních eh, úřadů, my jsme kontrolováni různými mechanismy, například veřejným inspektorem na ochranu mm, eh, osobních údajů. Máme, spolupracujeme s dalšími příslušnými organizacemi, máme tady také příslušnou službu pro ochranu osobních údajů a pak se musíme podívat na to, zda můžeme tedy mm, poskytovat tyto osobní údaje těm, kteří o ně e, žádají. Ochrana osobních údajů je na velmi vysoké úrovni v Evropské unii. Máme příslušný systém našich pravidel a děláme vše pro to, abychom splňovali doporučení IPPS. Děláme všechno pro to, abychom měli skutečně inspektora na ochranu osobních údajů v úzké spolupráci s námi, aby mohl sledovat naši práci. Máme velice přísná pravidla, zejména co se týče finančních investic. To je třeba uskutečňovat, abychom měli zaktualizované systémy. Otázka k PNR. Máme sekretariat neformální sítě jednotek P, oddělení PNR v jednotlivých členských státech. Máme velice dobrou praxi ve výměně údajů a pomáháme členských států v rozvoji jejich systémů. Otázka týkající se terorismu a výměny informací, co se týče levicového i pravicového terorismu, závisí na žádosti členských států a závisí také na informaci, která je nám poskytována z členských států. Když hovoříme o vážné organizované kriminalitě Europol může eh, intervenovat pouze, eh, je-li zapojeno více než dva členských států. V případě terorismu jeden stát musí být tedy zapojen. Je třeba, abychom viděli, jaké operace můžeme my poskytnout, abychom tedy bojovali proti zločinnosti. Eh, co se týče převaděčství migrantů, to je pro nás významnou záležitostí. Spolupracujeme s různými středisky a soustředíme se na Eh, také terorismu souvisí s touto oblasti. Vytvořili jsme eh, příslušné oddělení a spolupráce se zeměmi, z nichž migranti pocházejí. Eh, máme také setkávání těch, kteří v této oblasti pracují jednou za týden, abychom mohli spolupracovat v této oblasti. Doufám, že jsem pokryla všechny vaše otázky. The timing and we only expect... Děkujeme za respektování časového limitu a Ehm, předpokládáme, že ostatní členové udělají to tež. Třináct dalších kolegů si přeje vzít slovo, eh, takže to bude muset být za jednu minutu, abychom měli maximum členů. Musíte eh, si to přeformulovat tak, aby jste byli co nejstručnější, jenom minutu, prosím. Takže paní místo předsedkyně Pagaco Tundová. Blahopřeji vám k této jasné zprávě, která je pro nás velice užitečná a také děkuji mnohokrát za vaši jasnou prezentaci a přesné a precizní odpovědi. Já se chci zeptat na roli Europolu v tom, co se týká hledání informací mm, v jednotlivém terénu a koordinovat eh, také tyto aktivity na území Sýrie a Iranu, protože celá řada evropských občanů se tam připojila k teroristům a stali se součástí islamského kalifátu. A, a tady dochází k vážnému porušování lidských práv a jsou také zapojeni do evropských atentátů. Děkuji mnohokrát. Teď pan Moraes. Děkuji vám, pane předsedo. A také děkuji paní Debol za její práci a za tým Europolu. Velice si toho cením. Mohu mm, navázat na to, co jste řekla paní Mecola. Především pro nové členy, protože mm, řídící struktury, které tady máme, tak skutečně tam mm, eh, se velice pečlivě eh, posuzuje rozpočet 2020 vy jste v obtížné situaci, eh, vy říkáte, proč potřebuje více peněz a odůvodňujete to. A já se ale chci zeptat, není tomu tak, že Europol je vysoce profilová organizace, nemá to ale kapacitu na vynucování práva, je to sběr informací, ale je malý. A noví členové by měli pochopit, jak malý, malá je to organizace. Dopad členských zemí který vyžaduje, kde vyžadují, aby každý měsíc dělali víc a víc, vyvolává obrovský tlak na rozpočtový aspekt. Není tomu tak, že je tady rozpor, eh, rozporný tlak na Europol a můžete dále vysvětlit, eh, co to je a jak vám můžeme pomoci? Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaši prezentaci. Já budu pokračovat rumunsky. Eh, Sorry, the mic. Yes. Conform datelor prezentate de Comisia Europeană. Podle údajů, které byly předloženy Evropskou komisí konce minulého roku, více než 2000 osob jsou odběťmi obchodu s lidmi v Evropě. 68% těchto osob jsou ženy a mladé dívky a na prvním místě se to týká Rumunska, pak je to Bulharsko, Nizozemí, Polsko, Bulharsko. Chci se zeptat na následující věc pokud eh, studujeme tyto údaje, tato čísla, tak eh, se vás ptám, jaká je strategie Europolu během příštího období pro boj, který by byl účinný s tímto fenoménem, abychom tedy mohli účinně potírat obchodování s lidmi. Druhá otázka. Technologie 5G. Jaké jsou její výhody a slabé stránky? Jaké jsou slabé stránky této technologie podle Europolu? jak se Evropol připravuje na tyto nové technologie a jakých zdrojů využívá pro to, aby se adaptoval novým technologiím. Děkuji. Děkuji. Moje otázka se týká internet, té eh, jednotky pro internet. Pokud objeví mm, kriminální obsah, Ehm, bude to tak, bude také informovat orgány činné v trestním řízení. A druhá otázka se týká uchovávání dat. Europol ehm, má koncepci omezeného uchovávání dat, ehm, že jenom někteří profesionálové jsou vlastně vyňati z toho celkového uchovávání komunikačních dat. Evropský soudní dvůr jasně řekl, že to porušuje základní práva sbírat data lidí, kteří vůbec nemají žádnou souvislost na e, organizovaný zločin. A je to, e, toto uchovávání je eh, nelegální. Bude Europol akceptovat tuto e, jurisdikci a na čem zakládáte vaši práci v tomto směru? Na jakém právním základě? Pan Regal z GUE? Paní Dali. Děkuji. Já se chci zeptat na roli Europoly jako eh, co se týče řízení velkých databází citlivých informací a vás vztah s DPS. Já vím, že provedli řadu šetření v minulém roce Některé se týkaly vašeho informačního systému, to jsou nejenom podezřelí a obvinění, ale možní další e, zločinci. A kdo to je a jak se vyhnout etnickým profilům, což byl v minulosti problém. Také by mě zajímalo, co se týče operačního analýzy projektu e, cestujících nebo Jaká, jak kontroly a e, jsou při identifikaci potenciálních džihadistů a levicových teroristů. E, tam je to zmíněno, náš můj kolega si to asi nepřečetl. Máte tam klauzuly o na silný separatické činnosti a pak to e, je definováno jako malý pouliční protest. Tedy odkud je ta klasifikace? Já tedy budu muset přejít přímo k otázce má za jednu minutu. Eh, Schengenský informační systém. Každý rok čtu v pracovním programu Europolu, že by měl lépe využívat přístup k šengenskému informačnímu systému, že se to tedy dostatečně správně nevyužívá. Jak se to tedy zlepšuje, kdy očekáváme, budeme očekávat výsledky, především když máme, když jsme aktualizovali šengenský informační systém, je tam lepší přístup pro Europol, ehm, budete mm, vytvořit novou kancelář, ehm, zpracování dat, jak jste pokročili ehm, v tomto a můžete garantovat, že Europol bude připraven plně využívat šengenský informační systém. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát eh, také paní ředitelce za vysvětlení práce Europolu. Eh, sledovala jsem to již během minulého mandátu a nyní bych se ráda soustředila na summit s úřadu USA, který, kterým došlo před nedávnou dodou. Tam šlo obměnu informací a další budování sítě páté generace 5G. Jak eh, vidíte dopad těchto nových technologií a jakým způsobem by tyto nové technologie mohly zneužít zločinci nebo teroristické organizace? Pak jste hovořila o nových hrozbách, například chemické a biologické zbraně. Vidíte to jakožto narůstající hrozbu pro příští léta? A jaká specifická opatření proti tomu můžete přijmout? Paní Hautmann. A děkuji, budu hovořit nizozemsky. Paní de Bolle. Hm. My, jakožto Belgičané, jsme velice hrdí na to, že máte a zastáváte tuto funkci a jsme také hrdě na práci, kterou tam odvádíte. Mám otázku, která se týká vnitřní bezpečnosti. Na tu dáváme pouze polovinu rozpočtu toho, co dáváme na vnější bezpečnost. Hovoříte o mnoha úkolech, které ovšem nemůžete plnit, protože nedostáváte ten rozpočet, který byl, o který bylo původně zažádáno. Hovoříte o inovacích, kde máte nyní svázané ruce, drogy, kybernetickou bezpečnost nemůžeme nyní aktualizovat. Můžete tedy zjistit, že Europol pomocí rozpočtu, který mu je přidělen, může skutečně zaručit vnitřní bezpečnost? Pokud ne, tak my jakožto nově zvolení poslanci musíme hned začít jednat. A dále. Eh, Europol dostává, má nový mandát, dostává čím dál tím více nových úkolů stačí ten mandát na to, abyste zvládali a mohli vyřešit veškeré tyto nové úlohy? Nebylo by lepší odpovídajícím způsobem mandát Europolu změnit a tím vám ulehčit vaši práci? Dále. Je pohřešováno, jsou pohřešovány desítky tisíc migrantů, dětí, kteří se ztratili. Děkuji. Pan Peters, děkuji. Já jsem také z Belgie, ale budu mluvit anglicky. Mám otázku dvě otázky. První se týká 5G. My všichni se pozitivní díváme na 5G, ale je tady problém, je tady možná bezpečnostní problém. E, jaký je, mm, jaký je problém tady e, s, e, co se týče bezpečnostních výzev a mm, šifrování? Druhá otázka se týká sekundárních migračních toků. Například v Belgii máme nárůst sekundárních migračních toků. E, vidí Europol bezpečnostní rizika v této migraci sekundární a můžeme předpokládat, že je tady určitý počet lidí, kteří spáchali e, trestné činy v, eh, v zemi, kam přijeli, co se, ehm, jak to vypadá monitoring těch výsledků, co k tomu můžete říci? Pan Huk, já se chci zaměřit na podvod, podvody a vztahy Europolu a bank. Máme tady případy drobných podvodů, kdy třeba důchodce přijde o několik tisíc liber, což je zničující pro ně, i když ta částka je relativně malá. Často nedokážou identifikovat banku, jméno osoby, kam odešly jejich peníze a banky často e, váhají jednat. Může Europel udělat něco, aby mm, banky byly aktivnější v celé Evropě? Dále jste řekli hodně o sdílení dobré praxe. Týká se to toho, jak eh, je přistupováno k obětem, protože to se liší v členských zemích. V Británii jsme nedávno měli skandál, kde téměř všechny oběti eh, jsou směrovány na agenturu Action Fraud, která je vlastně vůbec nic nedělá, jenom je odbí, odbíjí, odbydou. Můžete eh, se vyjádřit k mm, přístupu k obětem? Děkuji mnohokrát. Eh, po a panu Moranovi, já bych chtěla položit otázku, která se týká vašeho rozpočtu. Návrh komise je o 20% méně než váš návrh, který zohledňoval tu značnou potřebu, kterou máte. Eh, mnoho otázek kolegů ukazovalo jasně ty velké výzvy, kterým čelíte. Máte eh, ochranu údajů, zprávu údajů, kooperaci, koordinaci mezi členskými státy a také se třetími státy. Paní výkonná ředitelsko, jak si vysvětlujete tu, ten rozdíl mezi těmi vašimi čím dál tím důležitějším úkoly a tím návrhem komise, co se týče rozpočtu? Je, máte s tím problém? A na závěr pan Peterson. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo, děkuji také paní Debole. Eh, výměna údajů absolutně klíčovou záležitostí, jak se na to sama poukázala ve vašich eh, poznámkách, ale také vidíme celou řadu příkladů, kde členské státy si ne, nevyměňují nezbytné informace eh, v rámci boje proti organizovanému zločinu a teroru. Otázkou je, jakým způsobem zabezpečíme, že členské, aby členské státy si skutečně zabezpečili to, co potřebují. Máte odpovědný mandát pro to, abyste toho zabezpečili? A za druhé specifičtější otázka, eh, jak to vypadá eh, s se zvýšenou požad, zvýšenými požadavky členských států, jak vypadá současná situace toho a jak rychle eh, můžete toto vyřešit. Děkuji. Já jsem nech... Thank you so much. Now we turn back to... Nyní se vrátíme, dáme slovo paní ředitelce Debol. Mm, Eh, můžete to stihnout za 10 minut, tak abychom měli ještě čas na následující bod? Děkuji za vaše otázky, co se týče rozpočtu. Abych odpověděla panu Morásovi, tak počet mm, dočasných agentů je 400 46. E, to znamená, to jsou ti, co pracují na každodenní operační práci. Ve třech centrech kyberzločinnost, pašování migrantů, boj proti terorismu a u tak ti dočasní agenti jsou tam 9 let, jsou z komunity mm, nocování práva, jsou to policisté a mají tedy policejní zkušenosti. Pak máme kontraktoři, e, kteří jsou na podporn, podpůrné činnosti. O nich jednáme s Evropskou komisí. Máme 208 kontrakt eh, agentů. Komise to navrhuje snížit na 148, to je ale pro nás obrovský problém, protože oni jsou zodpovědní za podporu v IT, EC3, to je vývoj systému, pracují na zdrojích, organizují mise, mítingy, strategická jednání, operační jednání. Pak máme eh, sekundované národní experty, ty jsou na tři a čtyři roky, platí je členské státy a my platíme jejich bydlení a diety. Pak těch je 117, pak máme styčné důstojníky 178, 9 Eh, z třetích zemí, eh, ti jsou nezávislí, takže dáváme možnost eh, ti sítě, zabezpečené připojení, nástroje z Europolu a oni mají možnost být v centrále a bilaterálně spolupracovat s Europolem. Pak jsou kontraktoři na čištění kantýnu a podobně. To je 119 lidí a 35 až 40 stážistů z univerzit, kteří se učí více o tom, jak funguje minucování eh, práva, že 18 eh, mm, to, kteří mají podpůrnou funkci, což je málo. Co se týče rozpočtu, tak máme eh, komentáře od auditorů a dopad rozpočtových omezení bude vysoký pro tu agentury, protože poptávka komunity, vynucování práva, celníků, policií, celních sil jsou stále vyšší. Oni jsou přesvědčeni, že eh, je třeba spolupracovat při řešení zločinnosti a vidí přidanou hodnotu, eh, aby organizace měla inovativní řešení pro policejní práci. Proto jsou požadavky vyšší a s omezeným rozpočtem to bude mít dopad na výsledky pro členské státy na operační úrovni, protože už vidíme um, dnes, které dítě se pokusíme zachránit v případě online zneužívání dětí. A mm, vrcholné tedy eh, skupiny organizovaného zločinu jsou obrovské priority a my můžeme brát jenom vysoce prioritní um, systémy, takže policisté, kteří nejsou s tímto spokojeni, tak tam nemáme peníze na další podporu. Co se týče EDPS a ochranu dat kanceláře, máme tady e, celou kapitolu záruk e, na ochranu dat. V nařízení Europolu je důležité, abychom to monitorovali každý den. Máme tady e, máme um, Mm, odborníka na ochranu dat, eh, co se týče toho, jak zpracováváme data, jsou přísná pravidla pro nové oblasti eh, trestné činnosti, kde musíme mít příkaz, kde definuje, jaká data můžeme zpracovávat a jaké budou výstupy pro příslušné orgány. Máme také dohled ze strany národních orgánů. Můžeme ty eh, databáze zpravovat a aktualizovat. Nařízení o Europolu se změnilo v roce 2017. Je tam nová koncepce řízení dat, integrovaná. Do té doby jsme byli tedy systémová organizace a teď jsme účelová organizace. To znamená, že členský stát definuje co může udělat Europol s daty, které s, s nimi sdílí. My je můžeme křížově kontrolovat, používat pro operační analýzu, tematickou analýzu a můžeme to použít na podporu operací v členských zemích. Pokud ta data zůstanou majetku členských zemí, orgánů činných v trestním řízení, která nám posílá ta data, tak my musíme ta data zpracovávat tak, jak to chtějí oni. Takže to je velice striktní regulace. SIS. Nové nařízení vstoupilo v platnost v roce 2018. To můžeme zlepšit, to je jasné. Implementace Europolu by měla být připravena na konci roku 2019. My zajistíme, aby to bylo k dispozici. Eh, na podporu té cestovní mapy no IT. Návrh na uchovávání dat přes národní orgány, ty budou mít přístup k těm datům, takže je důležité, aby toto bylo jasné. Pět G. My jsme zveřejnili zprávu o nových technologiích, kde, s kterým bude konfrontována e, e, celá komunita uplatňování práva. My jsme e, sestavili skupinu expertů pro nové technologie i máme kontakty se soukromým sektorem, máme úplnou analýzu budoucích hrozeb 5G. A jeden z hlavních problémů je, že nebudeme schopni již ta data zachycovat, což je klíčové pro komunity, orgány v trestním řízení. Takže my jsme požádali společně se všemi členskými státy a Europolem, abychom našli odpověď. Také pokud um, a, um, chceme, apelujeme na nové inovace, tak by se komunita orgánů v trestním řízení měla toho účastnit a dělat hodnocení dopadu těch nových technologií, co se týče bezpečnostních otázek, které, problémů, které máme. Má to podporu všech členských zemí a vidíme problém. Co děláme tedy v technologickém rozvoji v Europolu? Eh, šifrovací platforma v Itálii, v ISPRA, společně s výzkumným centrem a věříme, že toto je budoucnost komunity uplatňování práva. Máme tady ehm, případy, víme, co se děje v, v světě těch zločinců, jaké jsou hrozby. A pak tady máme akademiky, kteří hledají inteligentní řešení pro orgány v trestním řízení, které nám pomohou tyto zločiny řešit. Um, Máme mm, tady unikátní platformu v privátním sektoru banky, Europolu, abychom mohli diskutovat o závažných problémech. Je to výměna informací s bankami, identifikace mezer v systému, hledání společných řešení. Cílem pracovní skupiny je hledat odpovědi do budoucna, abychom a být aktivnější tím, že budeme sledovat toky peněz, což znamená úzkou spolupráci s bankami. Co se týče pašování migrantů, tak vidíme velké výzvy do budoucnosti. Ne, mladiství bez doprovodu jsou problém, nemáme důvěryhodná čísla, protože k tomu jsme ještě nedospěli. Všechny informace máme od členských zemích, jednu databázi, co se týče těch mladistvých bez eh, doprovodu. Máme Epifonix, to se eh, zabývá pašováním lidí a také otázka mladistvých bez, mladých bez doprovodu, to, nebo dětí bez doprovodu, to je vždy eh, centru pozornosti našich operací ve spolupráci s členskými státy. Hledáme stále nové možnosti boje proti zločinu a organizovanému zločinu. Um, proto je jedno z důležitých věcí, je, aby mm, s námi byly Eh, styční důstojníci z jednotlivých členských zemí. Děkuji. Děkuji paní Debol um, nejenom za přesnost její prezentace, ale také za to, že eh, udělala všechno, aby vyřešila všechny otázky, které eh, položili tady člené, členové výboru LIBE. Institucionální spolupráce bude prioritou a budeme se výdat stále častěji. Takže děkujeme a e, rozloučíme se, protože tady máme ještě další body na pořadu jednání. so much. please, please remain in your seats. Prosím pěkně, zůstaňte tady, protože máme ještě jeden velice stručný bod. Měli bychom se snažit, abychom to zvládli, byť je to krátké, protože musíme zvládnout naší agendu pořád. Jednání, kde máme ještě dodatečný bod, který se týká rozhodnutí rady eh, o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Irsku. Je to zvážení návrhu zprávy, takže prosím pěkně, dovol, zůstaňte ještě vteřinu, protože se musíme dohodnout o dohodě v tomto bodě. Týká se to rozhodnutí rady o, vý, o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Irsku. Eh, s, tou, s tímto rozhodnutím se snaží Rada otevřít možnosti pro členské státy pro výměnu údajů s Irskem, zejména eh, týkající se boje proti organizovanému zločinu a terorismu. Eh, tato výměna se zakládá na, předešle, na rozhodnutí na Sprymu. Ano, to bych rád upozornil. Sprymu. A Mm, v této souvislosti byl zaslán dopis z rady do parlamentu a sice z 1. dubna 2019 a parlament je žádán, aby eh, rozhodl co možná nejdříve, nejpozději ve lhutě tří měsíců v souvislosti s bodem, který je definován v smlouvě o Evropské unii, ale vzhledem k tomu, že se konaly evropské volby, byl tento bod posunut až do 20. září, což je tento měsíc 2019. Koordinátoři v červenci se rozhodli, eh, že eh, toto žádost rady se projedná v zjednodušeném postupu eh, z důvodu naléhavosti protože musíme splnit eh, zaslání tohoto stanoviska, o který parlament požádala rada. A já jsem byl pověřen, abych vytvořil návrh této zprávy v souvislosti s požňovacími návrhy rady, protože je to rozhodnutí týkající se boje proti terorismu v rámci zjednodušeného postupu. A nemáte-li žádné námitky, můžeme se do dohodnout. Nemáte žádné námitky? my bychom jenom chtěli, aby se do protokolu z dnešní schůze dalo, že to nebylo dohodnuto s námi. My jsme proti tomu, že se to týká sběru dat v, v naprosto disproporčním poměru. Chápu, že v souvislosti s členy, kteří jsou přítomni, že vy za GUE, což není většina tedy, tady vznášíte tuto námitku, ale pak, když tady nejsou žádné jiné námitky, tak většina to podporuje tedy. Protože to chápu tak, že námitka by se by byla relevantní v procedurální záležitosti, kdyby minimálně 10 členů výboru se proti tomu odvolala. Nevidím, že by to tak bylo. Souhlasíte s tím? Je, ano, ano. Děkuji, my jsme to věděli, takže si toho vážím, že jste mě dovolil vznést tuto námitku, ale tento návrh smlouvy je tedy eh, schválen. Pan Sachaleros chtěl k tomu něco říci nikoliv, takže tato, tento návrh byl přijat, děkuji vám za to mnohokrát, takže můžeme tedy splnit požadavek rady. A nevadí vám to, tak já bych prostě jenom jednu minutku vás požádal, protože by to mělo být relevantní. Já bych vám přečetl oznámení zpravodajů, kteří byli no, má nominováni v rámci rozhodnutí. Já to proč přečtu velice rychle, eh, ale nechtěl jsem to dělat před eh, představením finského předsednictví, ale teď tedy dodatečnou minutu. Takže jako předseda jsem byl nominován pro zprávu mm, o závěrech pro spolupráci Eurojustu, dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem. Také jsem byl pověřen eh, situací týkající se záchrany. Eh, kolega Ranchel pro VIS, pan Jaky, zpravodaj o prevenci onlineového teroristického obsahu. Tanja Fajon s pravodajkou pro dačosné znovu zavedení eh, kontroly na hranicích. Tien pravodaj pro statistiku týkající se migrace. Tanja Fajon eh, požadavky na spolupráci týkající se příslušníků třetích států s Kosovem. Insir, zpravodaj pro veřejný přístup Evropského komiskému parlamentu, radě a komisi. Paní Dali, zpravodajka týkající se Fondu pro azyl a migraci. Tania Fajon, zpravodajka pro integrované řízení fondu týkající se hranic, to je 2021 až 2027. Monika Holmar byla nominována zpravodajkou týkající se fondu pro vnitřní bezpečnost Katrina Barley, zpravodajka pro program spravedlnosti Fabien Keller, zpravodaj týkající se zpravodaj pro dublinské nařízení Claude Moraes, zpravodaj eh, pro Evropskou agenturu pro řízení azylu. Laura Ferrara, zpravodajka pro společný postup pro vnitřní ochranu v Unii, Sofia Intveld, zpravodajka pro standardy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, Tania Fajon, standardy pro kvalifikaci příslušníků třetí státu a nebo osob bez státní příslušnosti, aby požívali mezinárodní ochranu. Birgit Sipl, zpravodajka týkající se nařízení o ochraně soukromí, Birgit Cipl, zpravodajka pro harmonizovaná pravidla týkající se i evidence, to znamená eh, příslušnou evidenci údajů. Birgit Cipl, opět elektronická evidence v kriminálních záležitostech, Claude Moraes, Pravodaj pro modrou kartu Robert Metzola, zpravodaj pro dohodu Evropské unie a Liechtensteinem týkající se boje proti přeshraničnímu terori, terorismu. Roberta Metzola, zpravodaj pro dohodu Evropské unie a Švýcarskou konfederací, Sophie Inveld, zpravodajko mezi dohodě s Kanadou a Evropskou unii týkající se PNR, Roberta Metzola, zpravodaj eh, týkající se dohody s Islandem, a účasti v EASO. Silvia Spurek, zpravodajka pro přístup EU k radě, k dohodě Rady Evropy e, boji proti násilí na ženách. Paulo Rangel, Evropská unie a Brazílie, dohoda o e, výjimce v udělování víz. Paulo e, Rangel dohoda s Brazílií, Betty na volách, zpravodajkou týkající se dohody mezi EU a Srbskem, týkající se akcí, eh, které provádí Frontex. Eh, Betina Volat, s pravodajkou týkající se rozhodní rady o dohodě s EU a Montenegrem, Betina Volat, dohoda mezi EU a s Bosnou a Hercegovinou. Ten jaké strik Spravodajka týkající se společných standardů eh, pro nelegálně pobývající příslušní třetí státu. Potom tady máme se zpravodaje pro Makedonii a pro spolupráci s EASO kolega Derbo Skolfil spolupráce s prosazováním právního státu v Maďarska a poslední zpravodaj týkající se nařízení ne, mm, státu, které se neúčastní příslušném nařízení pro výměnu, pomoc a program školení pro ochranu proti převaděčství. Takže souhlasíte s těmito nominacemi? tak, jak jsem vám je přečetl. Ano, děkuji vám za to a dovolte, abych vám oznámil, že naši práci zahájíme v rámci společného zasedání s výborem KON 14.30 v této místnosti. Ale o hodinu později změníme místnost. Ne, omlouvá se pan předseda E, ta společná schůze s kontem bude ACP Spinelli 1G3. Ale potom 15.30 o hodinu později pro další tři hodiny se setkáme na práci Libe v PHS a 002. To je o dvě patra níže pod touto místností. Ano, děkuji vám všem. Uvidíme se později.